Uh, Kolegyně a kolegové, poprosím vás, abyste se usadili, abychom mohli zahájit zasedání. <clears throat> Um, uh, Kolegyně a kolegové, zahájíme odpolední zasedání s mírným spožděním, protože pan komisař si zapomněl brýle. Bereme to jako znak jeho lidskosti, půjčil si brýle někoho jiného. Takže pokud bude dělat nějaké chyby, tak si myslím, že to určitě nebude kvůli těm půjčeným brýlím, ale kvůli němu samotnému. Takže Dimitris Avramopoulos je jedním z našich komisařů. Jak jsme se dozvěděli během slyšení, tak jich máme pět, ale on je jediný komisař, který přísluší pouze nám. A Kromě toho naslyšení také říkal, že mezi nás přijde co nejdříve a tento slib splnil. A musím říci, že byl neustále se mnou v kontaktu prostřednictvím svých týmů a to už od slyšení. Takže jsem chtěla, aby to tady zaznělo oficiálně, že se neustále zabývá našimi agendami už od eh, prvního slyšení a dnes je určitě velmi dobře připraven, to pochopitelně posoudíte nakonec až vy, ale v každém případě s námi byl celou dobu v kontaktu, za což mu děkuji. Včera se sešli předsedové všech výborů a kolegium komise, což vám asi pan komisař sdělí, a asi řekne, že jeho a naše agenda, tedy vnitro a spravedlnost jsou považovány za jednu z nejdůležitějších oblastí pro novou komisi. Migrace a ostatní otázky, jak bylo řečeno, budou klíčovými. A to tež platí i pro úpravu osobních údajů. Takže na tomto pozadí vítám pana komisaře Dimitrise Avramopulose, který nejprve bude hovořit asi 10 až 15 minut, s tím, že potom si uděláme první kolečko otázek od koordinátoru a následně bude diskuse otevřena pro všechny poslance a poslankyně. Nebude to jediné zasedání s panem komisařem, je to součást procesu. Já vím, že asi budete mít pokušení hovořit o všem možném, ale prosím, abyste se soustředili na své klíčové body, Vím, že je to velmi široká agenda, takže nepodléhejte pokušení probrat úplně všechno. Takže jenom ty nejdůležitější věci, protože pan komisař vím s jistotou, že se bude mezi nás pravidelně vracet. Takže, pane komisaři, nejprve prosím váš úvodní projev a potom proběhne diskuse. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Říkal, se, říkal jste, že jsem lidský kvůli těm svým brýlím. Já myslím, že z podstaty věci tohoto výboru člověk musí být lidský. Vážené poslankyně, vážení poslanci, pane předsedo, především chci říci, že mi je velkou ctí a potěšením, že jsem mezi vás mohl dnes přijít. První měsíc v mé funkci jsem byl velmi zaneprázdněný. Jak víte, Minulý týden jsem měl první plenárku. čase jsem se zúčastnil několika důležitých konferencí a zasedání, abych sdělil naši politickou linii k hlavním věcem, hlavním oblastem. A také jsme pracovali na pracovním programu na příští rok. Snažili jsme se definovat strategie, které zaujmeme u některých hlavních agent. Ve svém projevu odkáži částem odvedené práce. Nejprve k migračním záležitostem. Společně s předsednictvím jsme si vyměnili názor na tuto oblast minulý týden ve Štrasburku. A chci poděkovat vám všem za plodnou diskusi týkající se především síly migračních tlaků, společných operací bezpečných cest pro žadatele o azyl a nutností užší spolupráce se třetími zeměmi. Poznamenal jsem si obsah všech vašich vystoupení. Nyní, co se týče aktuální situace provádění opatření, které byly dohodnuty v rámci středomořské pracovní skupiny a na, také byly zdůrazněny v závěrech Rady pro vnitro a spravedlnost z října, jsem chtěl upozornit na klasifikační tabulku, o kterou jsme se s vámi podělili, ve které doufám naleznete odpovědi na většinu svých otázek. Chtěl bych takto pokračovat i do budoucnosti a budu se těšit na vaše usnesení po naší diskusi minulý týden. Musíme intenzivněji bojovat proti a zločineckým spolčením převaděčů, kteří ohrožují životy a v každém případě porušují základní lidská práva migrantů. Mojí hlavní prioritou je předejít další ztrátě životů. Evropská komise proto vytváří evropský plán boje proti převaděčství, a snaží se tímto prostřednictvím zachovat lidskou důstojnost a lidská práva všech migrantů, ať už legálních či nelegálních. Na svém vystoupení agentury pro základní práva jsem hovořil o migraci a základních právech a říkal jsem, že už teď se snažíme více sdílet spravodajské eh, informace, a zlepšit stíhání zločinců a jejich organizací, a to s podporou například Europolu. Nicméně, pokud nám jde o řešení, která jsou opravdu trvale udržitelná, tak je potřeba zasadit do komplexního přístupu a naše práce v Evropské unii musí být provázena posílenou spoluprací se třetími zeměmi. Jedním jas, z jasných příkladů takovéhoto integrovaného přístupu je chartumský proces, který byl zahájen minulý týden v Římě. Je to dobrý příklad toho, jak na základě vzájemné důvěry a sdílených zájmů a konkrétních projektů řádně financovaných můžeme spolupracovat se třetími zeměmi. U jednoho stolu jsme měli země původu, transitní země a cílové země. Poprvé. V rámci tohoto procesu budeme financovat první projekt, který bude podporovat migranty a uprchlíky, kteří zůstali eh, trčet na cestě z východní, Evropy, eh, z, východ, pardon, z východní Afriky. A kromě toho také posílíme spolupráci s africkými partnery s cílem bojovat proti převaděčům. Minulý týden jsme se setkali v Římě na zasedání, které bylo politicky velmi důležité. A to nejenom z toho důvodu, že k jednomu jednacímu stolu jsme přivedli zemi jako třeba Eritrea a Etiopie, ale také proto, že jsme měli možnost eh, vyslechnout si názory afrických partnerů. Teď k zákonné migraci. Jak jsem slíbil, a platí to i nadále, Chci, aby nová platforma týkající se úspěšné migrační politiky bude mou hlavní prioritou, protože to přispěje k hospodářskému růstu a navíc k ochraně našeho sociálního modelu. Jak jsem zmínil na konferenci OECD v Paříži před dvěma dny, která se týkala zákonné migrace, tak občasné regularizační kampaně jsou adekvátní odpovědi na tento problém. potenciální migranti to můžou považovat za reálný, ale nepředvídatelný kanál a myslím si, že proto bychom spíše měli vytvořit skutečné prostředky pro legální migraci. Budeme spolupracovat s podnikatelskou sférou, malými středními podniky, se zaměstnavateli, zaměstnavatelskými organizacemi, tedy odbory a s vámi. Určitě víte lépe než já, že to je velmi složitá oblast. Pro tento region je také potřeba angažovat hospodářské subjekty, má se změnit uh, celé vnímání migrace v této oblasti světa. A budu doufat ve vaši politickou podporu. Začneme tím, že si uděláme přehled stávajících politik, například modré karty, a budeme se snažit tyto politiky zefektivnit a zatraktivnit. Dalším prvkem tohoto rámce pro zákonnou migraci bude přepracované znění směrnice o výzkumných pracovnících a studentech. Předložili jsme ambiciozní návrh, který obsahuje modernější a atraktivnější pravidla. A rád bych poděkoval Evropskému parlamentu za to, že podpořil náš návrh. Členské státy zatím nedospěly ke společnému postoji, nicméně italské předsednictví posunulo tyto diskuse ku předu v důležitých oblastech, například mobility v rámci Evropské unie. A doufám, že do konce roku se rada zhodne na mandátu. My chceme, abychom zachovali ambici ambicioznost svého návrhu a tady zase budu spolehat na vaši podporu v budoucích vyjednáváních. Také nesmíme zapomínat na to, že většina přistěhovalců ze zemí mimo Evropskou unii přichází z jiných důvodů než za zaměstnáním. Například sloučení rodin je asi nejdůležitější kategorií, i když se podíváme, eh, tedy když se na to podíváme z pohledu čísel, tak vidíme, že mnoho lidí také dostává víza z humanitárních důvodů. Tito lidé přicházejí s, s určitým vzděláním a s dovednostmi. Je v zájmu hostitelské země, aby jim umožnila maximálně přispět veškerým svým potenciálem. Integrace zákonných přistěhovalců na trh práce je oblast, ve které chceme na evropské úrovni stále více pracovat. V minulém týdnu Evropský parlament se zabýval eh, dohodou o PNR mezi členskými státy a Kanadou. Musíme počkat, co na to řekne soud. Evropská komise doufá, že soud to brzy vyjasní a že bude možné pokračovat dále s touto dohodou tak aby nová práva, která tato smlouva zakládá, mohla být realizována. Rozhodnutí z minulého týdne podle Evropské komise nemá dopad ani na obsah, ani na probíhající diskusy o směrnici, evropské směrnici o PNR, měných záznamech cestujících. Potřebujeme tedy svůj systém PNR, Musíme mít zároveň balíček o ochraně osobních údajů. Máme k tomu také judikát Evropského soudního dvora, nicméně tam je trochu jiný rozsah působnosti než eh, PNR. My se stále držíme logiky, která stála za naším původním návrhem. Potřebujeme evropské PNR, chceme-li posílit bezpečnost všech lidí žijících v Evropě. Někteří z vás stále máte pochybnosti o tom, jestli zpracování těchto osobních údajů v rámci PNR musí být prováděno. A jak jsem říkal vašemu panu předsedovi, rád zařídím briefing s odborníky z členských států, kteří vám vysvětlí na konkrétních eh, příkladech, jak údaje z PNR eh, vedly k řešení eh, teroristických a jiných závažných trestných činů. Možná by bylo užitečné si udělat takovou prezentaci co nejrychleji. Musíme zajistit bezpečnost evropských občanů a zároveň si zachovat evropský přístup k této problematice. A proto se Evropská unie domnívá, že je potřeba konat rychle, je potřeba anticipovat i potřeby vyplývající z balíčku ochraně osobních údajů po té, co bude přijat. Evropská komise se domnívá, že je potřeba do návrhu evropského PNR uči- zavést několik změn, tak, aby bylo zajištěno dodržování základních práv a zároveň, aby se zajistil soulad tohoto návrhu s judikátem týkajícím se uchovávání osobních údajů národní jednotka, která bude odpovědná za PNR, by měla být podřízena nezávislému úředníkovi pro ochranu osobních údajů. Navíc ti, kteří budou pracovat v této jednotce, by měli, mít, měli dostat školení v oblasti ochrany osobních údajů a základních práv. Je také potřeba zavést další pojistky v oblasti základních práv a Evropská komise by měla dostat dva, nikoli čtyři roky na to, aby přeskoumala fungování této směrnice a předala příslušnou zprávu Evropskému parlamentu. My velmi rádi budeme spolupracovat s radou i s parlamentem, tak aby se otázka evropského PNR mohla posunout ku předu. Předpokládám, že navrhnete pozněvací, předložíte pozněvací návrhy k vylepšení tohoto textu. Prosím, učiňte tak a chci s vámi v této oblasti spolupracovat. Evropská komise bude podporovat úsilí o robustnější návrh především z pohledu zaručení dodržování základních práv. Neměli bychom odkládat práci na evropském PNR. Řada členských států si vytváří vlastní systémy, to víte. Sledujeme tyto vývoje a chceme zajistit, aby to nemělo dopad eh, na schopnost chránit základní práva našich občanů, včetně práva spojeného s eh, osobními údaji. Financování národních systémů PNR, to je otázka, která zazněla a komise na ní jasně odpověděla. Některé členské státy zavádějí národní systémy PNR i bez jakéhokoliv evropského financování. Pokud nebudeme mít evropská pravidla k PNR, tak existuje riziko, že národní systémy budou do různé míry chránit základní práva občanů. A z toho důvodu potřebujeme celoevropský systém. V lednu Evropská komise uspořádá zasedání národních odborníků, kteří jsou zapojeni do projektu PNR, se zástupci orgánu pro ochranu osobních údajů členských států, tak aby došlo k posílení jejich spolupráce. Musím brát v úvahu vůli obou spoluzákonodárců, takže se obracím i na vás. Jde tady o realistickou volbu můžeme spolupracovat, abychom zásadně zlepšili stávající návrh a zajistili vysokou úroveň ochrany evropských občanů z evropské úrovně. A nyní pár slov k uchovávání údajů. Stará směrnice o uchovávání údajů je pryč. Telekomunikační údaje ale mohou být pro orgány činné v trestním řízení velmi důležité, především co se týče prevence závažné trestné činnosti, terorismu a boje s nimi. A z toho důvodu je potřeba zamyslet se nad vytvořením takové politiky, která by na jednu stranu plně respektovala soukromí a ochranu osobních údajů, ale na druhou stranu zajistila bezpečnost a dobré fungování vnitřního trhu. Jak jsme slíbili, nová Evropská komise se bude zabývat těmi nejlepšími možnostmi, jak dále rozvést otázku uchovávání telekomunikačních údajů a vezme opravdu všechny připomínky v úvahu. Evropský judikát k této směrnici je uchovávání, tedy judikát Evropského soudního dvora k této směrnici je pro nás určitým směrovatelem do budoucnosti. Také vás chci ještě informovat o tom, co se děje v oblasti zahraničních bojovníků nebo bojovníků v zahraničí. Snažíme se co nejlépe využít stávající možnosti poskytované evropským právem, jak co se týče kontrol osob, tak dokladů. Evropská komise chce vydat pokyny pro příslušníky na hranicích, a to v nejbližší budoucnosti. Spolupracuje s členskými státy v zájmu zavedení rychlých a efektivních opatření v oblasti šengenského informačního systému. Opatření, která umožní rychlejší a lepší výměnu o konkrétních pozitivních výsledcích kontroly oproti seznamu zahraničních bojovníků. A teď pár slov k balíčku inteligentních hranic. Když vycházíme z nedávné diskuse o tomto programu se spoluzákonodárci, tak Evropská komise se domnívá, že může předložit nový návrh paralelně s legislativním balíčkem z roku 2013. Druhá fáze by měla doběhnout do září roku 2015. Evropská komise se chystá předložit své nové návrhy později, tedy na konci roku 2015 nebo na začátku roku 2016. A cílem této revize bude vyhovět požadavkům Rady a parlamentu a zajistit maximální efektivitu tohoto, efektivnost tohoto systému inteligentních hranic při minimalizaci nákladů. Evropský parlament přispívá k tomuto balíčku klíčovým způsobem ustávajícího přeskumu. A proto s vámi budeme úzce spolupracovat, a to především se dvěma zpravodaji, paní Fajon a panem Tiesedemerem. Takže budu se velmi těšit na slyšení s národními parlamenty, které proběhne na konci února. A navíc bych rád poděkoval za dopis, kterým jste mne mimo jiné pozvali na trojstranné zasedání ještě v prosinci. Bohužel mám na tři týdny nadcházející úplně plný program. A nepřeháním. Devátého musím být v Ženevě, e, týkající se velice důležité e, problematiky přesídlování syrských uprchlíků a potom musíme po kolegiu jet do Lucemburska. Takže myslím si, že stejně to zasedání by mělo proběhnout ještě předtím, než se sejde Koreper a můžeme na, tom, na té příležitosti zastoupit generální ředitel. Dále jsme Radu požádali, aby vám poskytla návrhy politických pokynů pro druhou fázi Proof of Concept. A v této fázi Evropská komise si zachovává právo iniciativy s tím, že naším hlavním cílem je úzce spolupracovat s Evropskou radou a s vámi, s Evropským parlamentem. Chceme do toho také zapojovat orgány pro ochranu osobních údajů. Vážené poslankyně a poslanci, první měsíc byl tvrdý. Objevila se spousta problémů ještě než jsem nastoupil do práce. Začali jsme na tom pracovat, pořád se to řeší. A já doufám, že také budeme v užším kontaktu s poslanci a poslankyněmi Evropského parlamentu, především ve výboru Libe, úřady agent. Já jsem se chtěl začít setkávat eh, minule ve Štrasburku, ale musel jsem se soustředit i na pořad eh, eh, plenárního zasedání. Děkuji. Okay. At least one member nearly tried to clap. Děkuji. Tak, neměl, nedostal jsem vám dostatečně s empatie, tím, že jste zanech, zapomněl doma prýlet. Takže děkuji vám. Eh, máme tady, jak, máme tady takovou eh, tradici. Každý člen, který je přítomný ve eh, výboru eh, Libe, si přeje pohovořit. Ehm, někdo mi zrovna napsal, že tady není a přesto chce pohovořit. Ehm, dokonce i zaměstnanci by rádi tady pohovořili. Ehm, tak 26, ani 26 členů tady není. To je tady normální situace, je tady více členů, kteří chtějí mluvit, než eh, těch, kteří jsou přítomní. To je dobré znamení, ale eh, Může se stát, že za čtyři roky to tady bude eh, prázdné, takže prosím využijte příležitosti. Jsou tu, je tu problém, že asi nebudeme moci končit do 17. hodiny. Byli jste, pane komisaři, hovořil dlouho. Tak, Vážení kolegové, se musí držet dvou minut. Nejprve vystoupí koordinátoři, každý má uh, tři minuty, protože pro ně máme vyhrazeny právě tři minuty. Začneme EPP. Prosím, chovejte se disciplinovaně, nepodlehejte pokušení, nepokoušejte se pokrýt každou otázku, kterou tady pan komisař nadnesl. Jen kladíte dotazy, které jsou pro vás důležité. Takže začneme s Robertem Myslela z EPP. Prosím, Roberto první. Mm-hmm żammejt il-kelma li inti tajtna waqt is-smigħ tiegħek qabel ma ġejt maħtur kummissarju li se Pane komisaři, budeme i nadále, budete mít nadále jistě kontakty eh, s naším eh, výborem k otázce migrace. Dwar l-immigrazzjoni. otázce. Migrace Toto téma nám stále eh, leží na srdci. Je to mm, téma, které nemůže být probíráno izolovaně, ale musíme s ním zacházet takovým celostním způsobem. Bez eh, celostní eh, strategie, která by pokrývala každý aspekt migrace, nebude možné dosáhnout našich cílů. Co se teď děje eh, ve středozemí, to je přímá, přímý důsledek toho, eh, co se eh, děje v africké zahře a v Libii. Ale mezi tím už tady byly odezvy, musíme udělat daleko více v Evropě, tak abychom se angažovali v sítích, abychom mohli bojovat proti organizovanému zločinu Ehm, tak aby eh, nebyli eh, vyčlenováni lidé, kteří jsou zranitelní. Evropská unie eh, hraje velmi důležitou roli v tomto procesu a měla by spolupracovat s každým členským státem, tak aby bylo možné ukončit tuto hroznou situaci. Takže toto jsou evropská témata, která si vyžadují evropská řešení. Jaké jsou kroky, které, kromě těch, které jste vyzmínil? Eh, komise určitě eh, bude činit kroky k tomu, aby, proto, aby se posílila evropská odezva eh, v boji proti těmto převaděčům a také EZO a jiné agentury by měly využít všech zdrojů, které mají k dispozici, proto, aby si mohli odvést, dělat svou práci. Co se týče PNR, tak jsem byl rád, když jsem vás slyšel hovořit a když jste řekl, že rozhodnutí, které padlo minulý týden k dohodě mezi EU a Kanadou, nebude mít eh, dopad na podstatu jednání ehm, eh, směrnici PNR. A podle mého názoru a Vím, že ostatní kolegové o tom také budou hovořit. Tato směrnice ehm, zvýší bezpečnost a Um, umožní vznik systémů, které uh, budou mít kontrolní mechanismy a toto bude uh, užitečné pro všechny občany v Evropské unii. A konečně k um, otázce občanství. Toto je otázka, která um, je v rámci vašeho, nebo pokrývá vaše portfolio a uh, chtěl bych mluvit na Maltě o otázce občanství. Máme tady zprávy, které nám velice dělají starosti, protože maltské úřady a komise Eh, minulý eh, týden hovořili o mm, možnostech mm, lidí, kteří si tady kupují pasy a jsou tu um, požadavky, aby tyto lidé žili na Maltě jeden rok, tyto nebyly zohledněny, nebyly respektovány. Pokud je tomu tak, tak já doufám, že komise bude učinit analýzu této situace. Děkuji. Děkuji, Robertě. Roberta, tři minuty. Prosím, aby koordinátoři se ostatní také drželi tři minut. SD, Birgit. Děkuji, pane komisaři. Téma migrace eh, má skutečně mnoho aspektů. Jednak eh, doufám, že společně s námi Eh, se eh, budete, eh, budete zabývat volným pohybem osob v Evropské unii, chránit je proti námitkám z cizích zemí, z třetích zemí, individuální právo azylu. Tady si myslím, že jsme nahony vzdáleni nějakému řešení, které by zajistilo Eh, bezpečnou cestu žadatelům o azyl do Evropy. A další věc, která spadá do vašeho portfolia, to je migrace eh, na našich trzích práce, směrem na naše trhy práce. O tom jste také mluvil, to jste zmínil. Pokud eh, pod eh, nadpisem migrace eh, se mluví také o obchodování s lidmi, tak mě to irituje. To je přeci zločin, to je rostoucí obchodování zločineckých organizací, ale já bych to neřadila, já bych to řadila pod boj proti organizované kriminalitě a nikoli do kapitoly migrace, protože to opravdu vede k celé řadě Eh, nepříznivých diskusí mezi obyvatelstvem. Eh, možná, že teď už se dostávám zase k trestnímu právu a k trestně právním opatřením že národní systémy PNR vedou k tomu, že práva lidí jsou v Evropě chráněna různým způsobem. A to se mi zdá zvláštní, protože všechny členské státy se shodují na evropských hodnotách a na evropských principech a zásadách. A jak se tedy může stát, že ochrana těchto základních práv, jenom protože jsou to národní pravidla, že rozsah této ochrany je rozdílný. V této souvislosti jsme v posledním týdnu eh, velmi intenzivně o tom debatovali a ráda bych eh, vás požádala o vaše vyjádření eh, k této oblasti, protože v oblasti bezpečnosti, bezpečnosti existuje celá řada opatření a akcí, ale od různých organizací na evropské úrovni, ale také z členských států stále znovu slyšíme, že tato nejrůznější opatření boje proti kriminalitě nejsou vzájemně propojena, že tedy mnohé členské státy některá opatření vůbec nevyužívají, takže my nejsme schopni vyhodnotit, nakolik je vůbec zapotřebí přicházet s novými opatřeními, s novými možnostmi a nakolik budou případně využívány. Já bych byla ráda, když byste eh, řekl, že v souvislosti s případnou novou Evropskou umluvou o PNR eh, bude vyřešeno to, co se bude dít s balíčkem o ochraně osobních údajů, také v souvislosti se směrnicí. Eh, doufám, že tohle všechno budou otázky, které vyřešíme. A poslední věc, mě by zajímalo, Eh, jaké, jak detailní informace eh, mají členské státy o ehm, Thank you, Brigitte. You got practically everything. <laughs> Ano, děkuji. Tak jsme pokryli mnoho otázek. Dobrá za um, ehm, EKR, koordinátor Timothy Karko. Pane předsedo, pane komisaři. Eh, nejprve bych rád přivítal pana komisaře a poděkoval mu velmi za eh, rozsáhlou analýzu eh, současné situace v celé řadě témat. Nebudu vás nudit každou jednotlivou otázkou znovu, ale nejprve bych rád uvítal jeho poznámky o PNR. Určitě jsem, protože já jsem sám velmi úzce spolupracoval eh, na tom a chtěl, snažil jsem se uspokojit přání svých kolegů eh, tady ve výboru k této záležitosti, tak eh, mě velice, jsem velice rád, zajímá mě, že slyším, že komise přijde s pozměněným návrhem a Eh, také jsem rád, že eh, se pokrač, bude pokračovat na tomto návrhu komise. Budeme určitě tento návrh komise sledovat velmi úzce a pokusíme se věci posunout ku předu. Měl bych konkrétní otázku. Eh, chtěl jsem tuto otázku postupu, procedur nadnést a zpracovávání, eh, zpracovávání případů jednotlivých žadatelů o azyl přes hranice EU. Víme, že tady byl dosti smutný vývoj, eh, ke kterému došlo. A tady tlak, který byl vynakládán z některých členských států. A říkám si, jestli Evropská komise se sleduje intenzivně rozdíly a kvalitu v těch postupech zpracování, co se týče těchto lidí, včetně kvality a standardů podmínek spojených s přijímáním a zvláště to, co se týče nezletilých dětí protože um, jsou to některé věci, které jsou velmi varovné i pro mé voliče a já sám um, si říkám, um, jsou jakékoliv argumenty nebo jak, jaké argumenty nebo standardy tady musíme aplikovat na eh, migranty, tak potřebujeme Musíme si být vědomi ehm, podmínek, ehm, lidských podmínek, zvláště když se bude zacházet s dětmi. A protože tady máme eh, různou povahu ehm, k standardů, tak jsou tady rozdílné standardy při přijímání dětí a ty podmínky nejsou podmínky, které bychom přijímali my, Evropané, v 21. století. Není to něco, na co bychom nutně museli být hrdí. Děkuji, Timothy. A koordinátor za Aldi Cecilia Ekström. Děkuji. Pane předsedo, a děkuji panu komisaři za to, že se dostavil na, na, k našemu výboru. Měla bych na vás otázku, která se vztahuje na řízení Dublinu a hlavně opatření, která se týkají nedoprovázených eh, nezletilých. Jak víme, tak během vyjednávání o novém dublinském nařízení eh, se rozhodlo, že se vrátíme k článku 8 dá se tehá tedy nezletilých, ehm, nedoprovázených ehm, dětí, ehm, známe judikát soudu. A komise, tedy tři instituce se zavázaly, že propojí dublinské nařízení eh, s tím, jak dopadne eh, judikát soudu. A eh, komise dostala svému slibu a vrátila se k nám s návrhem, bylo to v létě tohoto roku a toto bylo něco, co jsme velice ocenili. Váš návrh byl vítán tady na výboru, jak co se týče rozsudku nebo judikátu a tady máme pozměňovací návrh, jde právě o otázku nedoprovázených nezletilých. Proto mě velice zajímá, jestli budete mít tak stejné stanovisko, pevné stanovisko jako váš předchůdce a budete obhajovat návrh komise a jestli nezměníte toto stanovisko žádným způsobem, která, tím, že by se standardy eh, snížily které byly zakotveny právě v tomto judikátu, protože tady se jasně říká, že nezletilí by neměli být posílány ze země do země jako obyčejné balíky. Eh, určitě bychom se k tomu měli postavit jinak eh, v Evropě. To je má první otázka. Pak za druhé, Někteří eh, lidé mluví o tom, eh, že by mohlo padnout rozhodnutí o týkající se vašeho úsilí mít tady e- evropský PNR. Jak víte, tak Líbe před dvěma roky zamítlo tento návrh a eh, jen bych se vás chtěla, pane komisaři Avramopoulosovi, zeptat, jestli jste si vědomi skutečnosti, že nizozemský parlament eh, hlasoval proti eh, národnímu systému PNR a že vláda zastavila celý projekt, který byl financovaný z prostředků Evropské unie. Ty peníze budou navráceny do evropského rozpočtu. Pokud teď národní parlamenty budou proti evropskému systému PNR, jak budete na toto reagovat? Ehm, budete eh, stále obhajovat ehm, povinný, eh, takovýto povinný ehm, eh, program přes, napříč Evropskou unii? A pokud ano, pokud ochrana dat je skutečně zapotřebí a jedna z vašich hlavních poznámek, kterou jste tady podtrhl, Eh, proč ne společně s vašimi kolegy v komisi, eh, proč bychste neměli věnovat veškeré své úsilí tomu, aby tady došlo ke schválení ehm, směrnice, na návrhu směrnice o ochraně dat, protože to by byl první klíčový milník, ehm, eh, jak bychom dostali našim slibům v tomto případě. Byl by tady jasný právní rámec, v kterém bychom se mohli pohybovat, když budeme implementovat nástroje, které začlenují také sběr ehm, osobních dat pasažérů. Takže toto byly dvě otázky a myslím, že jsem se přesně držela dodržela času. Děkuji a budu se těšit na vaše odpovědi. A bylo to dokonalé, děkuji Cecílii. Eh, takže koordinátory, koordinátor za GUE, Cornelia Ernst. Já, vielen Dank, Herr Kommissar, für Děkuji, pane komisaři, děkuji vám za vaše úvodní slovo. Eh, na téma přistěhovalecké politiky bych se vás ráda na něco zeptala. Když se omluví o této politice, musíme si odpovědět na dvě otázky. První otázka, na níž mě zajímá odpověď, je, co si myslíte o tom, jak bychom měli dále zacházet s dublinským systémem? Vy jste ze země eh, která je s ním konfrontována velmi silně z Řecka. Eh, žadatelé o azyl eh, přicházejí eh, a musí tam být přijati. My víme, že v podstatě to tak je vždycky. A myslíte si, ehm, nebo myslíte si, že bychom se měli držet eh, dublinského systému, budete ji prosazovat i nadále, nebo vidíte tady nějakou mm, potřebu jej měnit? A druhá věc, druhá otázka eh, je otázka resettlementu. Eh, máme program, máme představy v Evropské unii, ale členské státy se o mm, tuto možnost příliš nezajímají. Tedy co uděláte proto, abychom, aby se posílilo využívání resettlementu a aby se e, členské státy vydaly touto cestou. To je věc, která mě zajímá v, z oblasti azylu a migrace. A druhá věc. Minulý týden e, jsme poslali k Evropskému e, soudnímu dvoru úmluvu EU-Kanada o PNR a je úplně jasné, že mm, tam, že rozsudek bude velmi kritický. A to z toho důvodu, eh, že eh, ukládání eh, dat vlastně de facto neexistuje. A my všichni víme, že PNR je ukládání dat. To znamená, že já nechápu, proč vy se snažíte prosadit tak vehementně přestože eh, mm, ta věc šla k soudu, mm, že vlastně se snažíte eh, tuto umluvu prosadit. Já si myslím, že mm, to už hraničí eh, že už je to na hranici serióznosti. Neměli bychom počkat spíše na rozsudek Evropského soudního dvora a pak teprve jednat. Eh, já si myslím, že ehm, takhle bychom měli postupovat. Eh, to mě velice udivuje v souvislosti s PNR, že tedy na to tak tlačíte. Eh, já si myslím, že i tato úmluva nakonec stejně skončí u Evropského soudního dvora. Pokud si myslíte, že se je hm, podaří prosadit, já v tom vidím problém. A ptám se, co chcete udělat pro balíček o ochraně osobních údajů, který je podle nás mnohem důležitý. Já očekávám, že eh, budete stejně tlačit na to, aby eh, byl implementován balíček o ochraně osobních údajů a že se o něj zasadíte více nežli o PNR. Děkuji a za zelené Argentiny. Děkuji, pane předsedo. Jak Cecilie Wikström, tak Cornelia už zmínili uchovávání dat. A proto si myslím, že to teď mohu nechat stranou. Jako nezozemská poslankyně eh, chci potrhnout tu otázku eh, dotací, kdy v národní parlamenty řeknou ne, děkujeme. Takže dovolte mi, abych přešla k novému přístupu k mm, eh, legální migraci. Tady jsme viděli pracovní plán Evropské komise, který říká, že se pohybujeme ve směru nové politiky migrační. A vy jste nám zrovna teď, pane komisaři, říkal, že si přejete změnit takový narrativ celé mm, oblasti migrace. Chtěla chtěla bych, eh, kdybyste eh, změnil tento narrativ, ale mám problémy s tím pochopit, jak budeme měnit eh, narrativ, jestliže pracovní plán říká v rámci nové politiky migrace, tady budeme mít operační opatření, opatření, abychom mohli bojovat proti terorismu, včetně zahraničních bojovníků, cizích bojovníků. Já si nemyslím, že tady měníme narrativ a nemyslím si, že hledáme novou politiku na poli migrace. Vzpomínám si na vaše slyšení a velmi jsem ocenila retoriku, kterou jste zvolil, když jste ehm, projevil eh, respekt vůči migrantům, kdy jste ukázal potřebu eh, podívat se na různé formy eh, migrace. A my bychom všichni měli zajistit, a já si to tak interpretuji, že ti, kteří cestují do Evropy, kteří chtějí cestovat do Evropy, aby mohli cestovat do, do Evropy eh, legálním způsobem. Eh, máme tady třeba na těch lodích, člunech eh, různé typy lidí, jsou to ti, kteří hledají azyl, nebo jsou tam migranti bez oficiálních dokumentů a pak jsou tam ti, kteří se jimi se obchodovalo. A my bychom měli, ti lidé by neměli cestovat do Evropy nebezpečným, neregulovaným způsobem. A tím, že se eh, navrhne eh, nová legislativa eh, v oblasti migrace. Vy jste to tady omezil na směrnici o modré kartě ve vaší směrnici. To je vlastně velice omezená eh, působnou oblast, protože členské státy mají vlastní legislativu ehm, k ehm, velmi kvalifikované práci a myslím si, že bychom měli ehm, pracovat na základě této směrnici o sezónních pracovnicích a měli bychom hledat dlouhodobější právní nebo legální rámec. To by změnilo eh, celou podstatu, narrativ týkající se migrace. Když mluvíme o lidech v oblasti výzkumu nebo studentů a směrnici s, s tím spojenou, Ehm, eh, tak ehm, nám tady unikly operky. Ty už nejsou součástí této směrnici, ale operky, to, ehm, ty eh, také mohou být zneužívány. Dobrovolníci a operky bývají zneužívány, protože nemají práva. A pak kartunský proces. Promiňte, ale evropské členské státy eh, se dají dohromady s africkými státy v Římě No, už skončím, pane předsedo. A udělají takovou dohodu třeba o země jako Eritrea a budou e, zvažovat, jak ponechat migranty v zemi Sudán, Jižní Sudán, Eritrea. Tak to si nemyslím. Já nechci bránit žádné legální migraci, jenom aby bylo jasné. Laura Ferrara z EFTD. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a dobrý den, pane komisaři. I já se samozřejmě zabývám tématem legální migrace. A eh, mohu jenom podpořit to, eh, co říkala moje kolegyně přede mnou. Boj proti ilegální a neregulární eh, migraci a eh, tedy podporování legální migrace eh, Eh, já bych podporovala to, co zamýšlíme udělat v oblasti vědců a studentů, ale jinak bychom migranty neměli vidět jenom jako eh, hospodářské plus, ale také jako lidské bytosti. A já tedy ještě jednou eh, chci podpořit kolegyni z Argentíny. Mnozí migranti utíkají před válkami, před pronásledováním a jde jim o to, aby prostě někde mohli žít, vydělávat si na živobytí studenti a vědci eh, samozřejmě mají být podporováni, ale zároveň toto není správná odpověď na otázky ilegální migrace. Eh, a ilegální migrace vzniká proto, že nemáme dostatek legálních možností, jak se dostat do Evropy. My bychom měli otevírat legální možnosti pro vstup do Evropy. A pokud bychom rozvíjeli tuto myšlenku, pak eh, vlastně to bude současně i eh, boj proti ilegálnímu převaděčství a ilegální migraci, což je mm, druh kriminality, proti které lze těžko bojovat, pokud nenabízíme naproti tomu žádnou legální alternativu. Ten problém by se měl řešit ex ante a nikoli ex post. A potom eh, k využívání mm, finančních prostředků. I to je velice důležité. V poslední době se v Itálii často diskutuje o využívání fondů eh, na, určených na, na pro otázky migrace a prostředky, které jsou vyčleněny eh, pro mm, tuto oblast, jsou směšné. Ve Štrasburku padl rozsudek, že v Itálii už není možné eh, provést eh, jak si chránit rodinu dostatečným způsobem. A toho mohou opět zneužívat eh, zločinecké organizace. Já tedy žádám o větší pozornost věnovanou eh, korektnímu využívání těchto prostředků. Eh, potom, co se týče postupu identifikace, Eh, pokud se osoba brání eh, identifikaci, eh, samozřejmě využití, používat násilí, to je mm, potlačování lidských práv. Pane komisaři, vystoupili všichni koordinátoři, takže teď to bude na vás. Já vím, že jsme probrali pravděpodobně celou vaši agendu, ale to se dalo očekávat v této fázi. Takže prosím o vaše odpovědi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především chci poděkovat za vaše otázky. Skoro všechny vaše otázky reagovaly na můj úvodní projev. Já chápu, že některé věci pravděpodobně chcete dovysvětlit. V pracovním plánu pro rok 2015 uvidíte evropskou agendu k migraci. Je důležité zvolit eh, celostní přístup tedy mm, tyto nové druhy eh, migrace v Evropě vedly k tomu, že musíme konstatovat, eh, že zkrátka musíme změnit svůj přístup. Toto přistěhovalectví nemá vůbec nic společného s tím, jaké přistěhovalectví eh, jsme zde měli dříve. Tedy musíme zvolit také jinou politiku, jiný postup a musíme eh, tento mm, vlastně tyto nové podmínky, nové okolnosti eh, respektovat při utváření našich nových, naší nové politiky. A před eh, měsícem a půl jsme měli slyšení a tam jsem konstatoval, že celá řada problémů vychází právě z toho, že tady máme vlastně nový druh přistěhovalectví. Eh, Mluvil, mluví se tady o lidských právech, o základních právech a já bych v žádném případě nerad eh, akceptoval to, že vlastně zločinnost a terorismus se jaksi směšují eh, s migrací. Ale je tomu tak, že eh, v mém portfoliu jsou také eh, témata z oblasti bezpečnosti, ale současně z oblasti základních práv a také se musím starat vlastně to všechno nějakým způsobem eh, zastřešit. A proto jsem mluvil o ehm, celostním přístupu. Nová eh, politika pro otázky eh, migrace musí sázet na legální migraci. Eh, vy jste správně říkali, že musíme spolupracovat, ale já myslím, že mm, to jsme i dělali. Eh, v Římě eh, se u jednoho stolu sešli zástupci zemí původu, odkud tedy přicházejí, ale současně zástupci transitních zemí a také zástupci zemí určení zemí cílových. A poprvé vlastně došlo ke spolupráci a poprvé mm, také naši afričtí partneři eh, byli do této spolupráce zapojeni. A já si myslím, že to je velice důležité. Eh, k evropskému systému eh, evidování dat cestujících a eh, k systému ochrany osobních údajů. Já si myslím, doufám, že jsem zcela jasně řekl, eh, jaký je můj názor. Paní Sipel, já znám váš názor, já vím, že na něm trváte a budete trvat, ale my musíme spolupracovat. A já musím říci, že jako to komise, jakožto v podstatě vláda Evropy, eh, jsme kontrolováni Evropským parlamentem a současně ale s Evropským parlamentem spolupracujeme. Uh, Konec konců je přeci rozhodující to, abychom za sebou zanechali nějaké politické dědictví, rozhodnutí, usnesení, nařízení, směrnice, pomocí kterých se Evropa pohne ku předu. A to je pro mě důležité. Já samozřejmě respektuji vaše názory. Um, Vím eh, také o eh, ideologických eh, pohledech na tuto politiku ale Myslím si, že jsem eh, říkal, že na jedné straně je rozhodující eh, chránit eh, základní práva, lidská práva, ale na druhé straně se dynamičtěji stavět k problémům, které tady máme. Terorismus je realita, každodenní realita. Každý den musíme s terorem eh, bojovat a eh, každý večer se ptáme, co se bude dít zítra v našem bezprostředním geopolitickém okolí. A neměla by Evropa něco udělat? Neměli bychom eh, ukázat svou rozhodnost a zasadit se zcela rozhodně pro, o postup proti převaděčům, proti eh, těm, kteří mm, z přistěhovalců dělají ilegální migranty. Já myslím, že musíme spolupracovat i v této oblasti s ostatními zeměmi. On už se z obchodování s lidmi a spašování lidí stal vlastně rozvinutý průmysl. A možná, že vás to překvapí, ale celá řada z těchto organizací eh, je mnohem lépe vybavena nežli lec který stát. A oni využívají opravdu špičkové technologie a proto Musíme společně eh, kolektivně postupovat proti eh, tomuto průmyslu ilegální migrace, ilegálního obchodování s lidmi. Pokud dovolíte, tak Nezapomínejte na to, že ještě máme 25 poslanců a poslanců a poslankyň, kteří vám chtějí položit otázku, takže jenom jsem chtěl, aby jste na to číslo nezapomínal, když budete kalibrovat délku své odpovědi. Takže vás poprosím, abyste, nebojte, oni vás nekousnou, když jim neodpovíte na všechny otázky, takže vás jenom poprosím, abyste trošku šetřil čas, protože potom opravdu máme 25 eh, poslanců a poslankyní, kteří se chtějí uh, hlásit a potom opravdu nebudete mít čas na odpověď. Musím říci, že jsem trochu rozervaný, protože na jednu stranu cítím potřebu reagovat eh, pečlivě, na druhou stranu vím, že nemáme čas. Já si myslím, že všichni vědí, že nemůžete odpovědět na všechny otázky podrobně a že se mezi nás vrátíte, takže si myslím, že si nemusíte dělat starosti. Ήθελα επίση να πω στην κυρία Μέτσολα για την ηθαγένεια τη Μάλτα. Να μην λησμονούμε ότι αυτό είναι... Dobře, já jsem ještě chtěl říci paní Mecole eh, pár slov o malské státní příslušnosti. To je národní eh, záležitost a co se týče evropského občanství, tam eh, si myslím, že se eh, budu muset eh, o tom bavit ještě mm, s příslušnou eh, komisařkou. Co se týče tedy mm, údajů o cestujících, na tom budeme spolupracovat s parlamentem a všechny mm, prvky, které jsou problematické, se budeme snažit zlepšit. Komise samozřejmě nechce snižovat standard Eh, takže základní práva, lidská práva v této souvislosti nelze žádným způsobem eh, omezovat. Eh, bylo tady řečeno, že EU PNR bylo odmítnuto a tudíž musíme pracovat na jeho zlepšení o, tom, o, o té nizozemské otázce, na kterou jste se ptali, o tom nic nevím, ale Eh, mohu vás ujistit, že komise se velmi pozorně ehm, stará o to, aby naše politika byla sestavována opravdu velmi pečlivě. Eh, ještě pár slov k PNR. Eh, to je něco úplně jiného, nežli ukládání dat. Pro mě je důležité, abychom eh, měli realistickou spolupráci, a abychom se podívali na to, jaké alternativy existují v oblasti ukládání osobních údajů. Já si myslím, že mm, i národní eh, soudy, ústavní soudy eh, se tímto tématem zabývají, očekáváme nějaké rozsudky a jen jsem chtěl říct si, že eh, vlastně mm, tady, eh, že také nedělám žádné pojítko mezi zahraničními bojovníky, a te, kteří se vracejí, a terorismem. Já jsem jenom řekl, že to spadá pod moje portfolio. A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 Eh, to jsem říkala hned na začátku své odpovědi. Já myslím, že o tom už jsem mluvil. 25 poslankyní a poslanců se hlásí. Já vím, že mě tady tleskáte nebo něco ukazujete, tak jako říkám svému malému dítěti. Prosím slovy, nikoli rukama. Já jsem měla konkrétní bod týkající se dublinského nařízení a e, dětí bez doprovodu. Já bych ráda slyšela odpověď. Já jsem ale říkal, že v žádném případě se mm, pozice nemění. Já myslím, že to jsem řekl hned na začátku. No, era giusto anch'io per avere eh, una risposta alle, agli interventi che ho fatto. Eh, ano, ale mě šlo vlastně jenom o to, abych dostala odpověď na, to, eh, na tu otázku, kterou jsem položila. Ta se týkala možností legální migrace a ta tady nebylo zodpovězeno. Můžete ji prosím ještě jednou zopakovat tu otázku? Ona mi asi unikla. Um, Jednalo se o legální cesty a problémy s identifikací. Pan komisař hovořil o humanitárních vízech a to bylo součástí celého tohoto diskursu. Možná, že byste si mě mohl najat jako mluvčího. Ano, mluvil, mluvil určitě o legálních cestách, pan komisař. Jste občas v zápalu boje nám něco unikne. Víte co, paní... Ko... Tak prosím, ale rychle teda. Pokud máte technickou, tak rychle. Já jsem velmi trpělivá osoba normálně, ale tady ani jedna jediná otázka, kterou jsem položila, nebyla zodpovězena. A já chci od vás jenom jednu odpověď. Jste toho názoru, že nyní Eh, se má pracovat dále na EU PNR, přestože minulý týden eh, jedna eh, úmluva EU PNR s Kanadou byla předána Evropskému soudnímu dvoru a že když směrnice o ukládání dat je v podstatě neplatná? Ano, musíme i nadále pracovat e, na této oblasti, jít tímto směrem. Já myslím, že to je úplně jasné. Já tady říkám, že e, v této práci budeme pokračovat a pokračovat budeme stejným směrem. My potřebujeme e, celoevropský systém pro údaje o cestujících. A mm, PN Air Canada EU je u soudního dvora, ale my prostě uvidíme, co na to soudní dvůr řekne. Vyčkáme. Tak teď už opravdu ne. 25 poslanců a poslankyň se hlásí. A jsou tam lidé, kteří pracují v této oblasti, kteří budou zpravodaji nebo byli zpravodaji a mají právo na to položit otázky a dostat odpovědi. Takže začnu s jejich seznamem, protože to je opravdu strašně nefér při tomto prvním slyšení nebo prvním vystoupení komisaře, takže žádné další následné otázky. Dvě minuty každý z vás, držte se jich prosím, dokonce to můžete i zkrátit, pokud chcete. A přímo k tématu, přímo k věci, pan komisař se vrátí, jak slíbil. Prosím, paní Rosenberg má první slovo. Děkuji, pane předsedo, a vítám pana komisaře. Děkuji za vaše úvodní slovo. Uh, Eh, já eh, chci mluvit o readmisní dohodě Evropské unie s třetími zeměmi. Eh, vy jste říkal, že to je důležitý prvek boje proti ilegálnímu přistěhovalectví. Garantují dobré vztahy Evropské unie s třetími státy, ale na druhé straně eh, také eh, vysíláte jasný signál těm, kteří jsou zapojeni v ilegálním přistěhovalectví a obchodování s lidmi. Readmisní dohody v poslední eh, době eh, byly rozšířeny a já se ptám, jestli vidíte ještě před sebou eh, možnost dalšího rozšiřování těchto dohod. Komise, způsob fungování a efektivity stávajících úmluv bude přehodnocovat nebo ne? A další otázka. Existují třetí země, které přestože podepsaly takovéto dohody, je nedodržují dodržují. Ptám se, zdali eh, jsou nějaké možnosti, jak vytvářet tlak, jak proti tomu postupovat, jestli máme nějaké strategie, jak tyto země donutit k dodržování těchto dohod, protože my víme, že jsou to nástroje, které jsou velice důležité pro umožnění legální migrace. Děkuji. Krátké skupiny otázek a potom odpovědi. Ana Gomes, prosím. Pane komisaři, já souhlasím s tím, co říkala paní kolegyně Argentíny, že se, že bychom se setkávali s vládami Súdánu, Eritreje a Etiopie, kteří vytvářejí tlak migrační, protože proti těm lidem bojují. Takže já si myslím, že není úplně dobré se s nimi domlouvat. Začal jste hovořit o uprchlících nebo migrantech, kteří se svěří do rukou převaděčů. A teď hovoříme o cestách zákonné migrace. Na druhou stranu, někteří migranti nedostávají jenom zelenou, ale dokonce jim rozvinou červený koberec v Evropě. Já si myslím, že to není jenom o integritě šengenského systému a o národní otázce. Protože si dovážíme organizovanou zločinnost a korupci do Evropy. A vím, že se to netýká jenom mé země, Portugalska. Nedávno u nás zatkli eh, šéfa hraniční policie, předsedu eh, různý, různých rejstříků také zatkli, protože byli zapojeni do nějakého skandalu týkajícího se těch, těch takzvaných zlatých víz. Takže to není jenom příležitost ke korupci, jde o to, že v systému nejsou dostatečné kontrolní mechanismy třeba proti praní špinavých peněz. Minister financí, ministrině financí Portugalska tady byla včera a říkala, že tam ty kontrolní mechanismy jsou, ale není to pravda. Já jsem se jí na to ptala a nedostala jsem odpověď více než tři tisíce lidí dostala, dostali ta zlatá víza takzvaná, protože to nejsou lidi jenom žadatelé, ale taky i rodiny. A oni tvrdili, že to je otázka osobních údajů, takže mě nedají odpověď. A přitom to je důležité. To není jenom proti zásadám rovnosti, ale prostě je to něco, co komise nemůže uh, přehlížet. Ano, zlatá víza, pochopili jsme, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. V šesté zprávě k fungování šengenského prostoru, která nám byla předložena letošním roce, se zase psalo černé na bílém, že komise zatím nebyla schopna se vyjádřit ke zrušení bulharských a rumunských kontrol na interní hranici, tak komise je proto, aby Bulharsko a Rumunsko přistoupilo do šengenského prostoru. Můžete prosím ještě jednou zopakovat, jaké budou další etapy, jestli stále chcete tyto dvě země přivítat do šengenského prostoru, tak aby se to skutečně mohlo stát v nejbližší budoucnosti realitou. A také vás poprosím, abyste upřesnili, jak bude probíhat tento proces, jak se tyto dvě země mohou plně účastnit evropského procesu, protože už na to čekají velmi dlouho. Děkuji. Také děkuji a děkuji za stručnost. Barbara Spinelli, prosím. Děkuji vám, pane předsedající Dobrý den, pane komisaři. Eh, v průběhu slyšení jste řekl, že byste si přál společný azylový systém. Eh, co si myslíte o tom, co se děje v současné době v Aténách? Už asi týden eh, tam je 200 Syřanů, patří k, jsou mezi nimi i děti a lidi, kteří by patřili vlastně do nemocnice a museli být hospitalizováni. Oni se nechtějí vydat do žádné třetí země, e, zůstali podle dublinského nařízení e, v zemi, do které dorazili jako první. Ale řecká vláda e, říká, že Eh, práci ani povolení k pobytu těmto lidem garantovat nemůže. V mnoha zemích Evropské unie eh, se takto vytvářejí zóny, ve kterých eh, nejsou respektována základní práva. Kolegyně Ferrara jmenovala Itálii, ono se to vlastně děje také v Itálii. Jak konstatoval Soudní dvůr ve Štrasburku, Itálie není schopna eh, zajistit eh, eh, podmínky pro přijetí, přijetí mm, těchto uprchlíků. Co chcete dělat pro to, aby se řešily tyto dramatické situace? Nebo co chcete dělat pro to, aby ty obrovské, abychom zvládli ty obrovské migrační toky, které určitě ještě můžeme očekávat? Týká se to přeci i směrnice z roku 2001 o solidaritě mezi členskými státy. Nebo eh, možná by dublinské nařízení mělo být revidováno, abychom eh, se vyhnuli vůbec vzniku takovýchto eh, absurdních situací. Třetí země, do které migrant nechce, ale druhá země, ve které nemůže zůstat. Děkuji. Paní Bonifaj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, Agentura pro základní práva dnes dopoledne prezentovala dvě podrobné zprávy k dodržování základních práv na hraničních přechodech v Evropské unii. U takovýchto kontrol je potřeba říci, že ochrana základních práv je často dávána stranou. Mění se nařízení Frontexu z roku 2011 a byla vytvořena agentura pro základní práva, což ale nevedlo k zásadnímu zlepšení. Práce trans- Frontexu je pořád nedostatečně transparentní a demokraticky dostatečně nekontrolovaná. Jaká konkrétní opatření může komise přímo pro zlepšení této situace? Emilia Orelli navrhla vytvoření mechanismu jednotlivých stížností pro porušení základních práv individuálních migrantů u operací Frontexu. Můžete prosím něco takového zavést? Uh, Mrs. Děkuji, paní Halmaje, prosím. You're speaking as a civilian, not a coordinator. Lieber jako Herr <laughs> Vážený pane komisaře, já jsem právě přišla z rozpočtového vyjednávání a tam je konstelace poněkud problematická. Já vám děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Myslím si, že v nejbližší době um, budeme muset řešit velmi složité otázky. Jednak otázky, které se snažíme uh, řešit rezolucí k situaci ve Středomoří. Uh, je to třeba otázka toho, že na jedné straně uh, Mm, tady máme uprchlíky, kteří nemají šanci, kteří by doma neměli šanci přežít, kteří nemohou doma zůstat, hledají legální cesty do Evropy a ty jim eh, potřebujeme otevřít. Na druhé straně tady máme mm, zločince z oblasti obchodování s lidmi, kteří zneužívají eh, lidi v této situaci a eh, těm se snažíme naopak vlastně zabránit v cestě do Evropy. Pak jsou tady otázky vnitř vnitřní bezpečnosti Evropské unie a jejich občanů, eh, která eh, se také zhoršuje v souvislosti s terorismem, s teroristy z islámského státu, eh, v souvislosti s brutalitou tohoto druhu terorismu snažíme se v Evropské unii se tomuto bránit, bránit se také pohybu zahraničních bojovníků a atentátníků. A v této souvislosti se snažíme zabránit také tomu, aby tady v Evropě mladí lidé eh, se nechali získat pro tyto myšlenky. A Eh, lidem, kteří se eh, cestou terorismu vydají, zase ukázat cestu zpátky. Já vám eh, děkuji za veškeré vaše úsilí a myslím, že máme před sebou mnoho práce. Thank you, Monica. Thank you for sticking to time. Děkuji, děkuji také, že jste se držela časové lhůty a nyní pan Kekop. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, já jsem rád, že jste mezi nás dnes přišel to, co říkala paní Spinelli o uprchlících v Řecku. Oni často chtějí cestovat dál do dalších zemí a vůbec nepodávají žádost o azyl. Eh, možná, že eh, zrovna u těch Syřanů eh, by se o tom mělo dále diskutovat. Je to opravdu velký problém a musíme se snažit mm, nějak to zvládnout prostředky resettlementu. Musíme se těmi lidmi zabývat a nemůžeme připustit, aby zůstali v Aténách na náměstí a tam třeba zmrzli. Eh, fond pro přistěhovalectví, s tím se také podle mě musí něco udělat a eh, měli bychom postupovat eh, proti legalizaci výnosů z trestné činnosti právě v oblasti obchodování s lidmi. Takže pane komisaři, teď už to nejsou jenom ty hlavní tematické záležitosti, tak nevím, jestli chcete odpovědět na ty otázky, které jste právě dostal a potom dát slovo dalším, protože myslím, že ještě dalších 12 či 13 poslanců a poslankyň chce vystoupit, anebo chcete, aby první položili všechny otázky a pak vy odpovíte, jak to chcete. Upřímně řečeno, já bych nejradši odpověděl na tyto otázky a potom, dobrá, v tom případě táží se poslanců a poslankyně, jestli jim to vyhovuje, že tedy by teď byly odpovědi na otázky a potom bylo další kolečko. Je to v pořádku? Dobrá, tak v tom případě můžete. Já vám děkuji za vaše otázky. Na první otázku odpovídám tak, že mezinárodní spolupráce. Ano, spolupracujeme s více zeměmi nežli eh, v minulosti eh, co se týče eh, partnerských eh, dohod, to jsou všechno důležité součásti, důležité prvky a nástroje, které také využíváme a existují eh, různé prvky, ke kterým musíme přihlížet. Musíme se postarat také o to, že aby na jedné straně byla sice udělována víza, ale na druhé straně, aby také byli lidé posíláni zpět paní Gomez. Paní Gomez, eh, já eh, věřím v dialog stejně jako vy. Společně s eh, mými kolegy z komise. Vy víte, že my jsme teď eh, na komisi sestavovali takové týmy eh, pro zpracovávání horizontálních témat, v rámci kterých spolupracujeme tak, aby eh, nám nic neuniklo. Staráme se o různá témata, politický vývoj, rozvíjení politik, to je jeden z důležitých prvků. A samozřejmě eh, také eh, základní a lidská práva. Mm, v této oblasti spolupracuji s svými kolegy z komise a snažíme se o to, abychom nakonec měli stabilní systém. Rumunsko a Bulharsko. Já jsem už eh, při onom slyšení říkal, eh, že eh, na tom pracujeme, ale komise zůstává u toho rozhodnutí, které učinila v tom smyslu, že by se ty mm, kontroly na vnitřní hranici měly zrušit, protože pokud tyto pokud tedy pokud tyto země e, splní podmínky, pokud systém bude fungovat opravdu efektivně, tak se kontroly mohou zrušit. E, jsou na to různé názory, některé z nich pochybují o tom, že tyto dvě země, zda tyto dvě země jsou schopny vůbec e, splnit podmínky a předpoklady a pokusy, které v současné době činí vlády, Eh, míří samozřejmě k tomu, aby přistoupily tyto země k šengenskému prostoru. Eh, mluvili jste tady o aténách. Já jsem byl řeckými úřady na tu situaci upozorněn. Eh, syrští uprchlíci většina z nich eh, vlastně, eh, pokud vím, eh, si přeje podat žádost o azyl, ale řecké úřady momentálně chtějí pomoci těm syrským uprchlíkům, kteří jsou eh, v Aténách eh, na náměstí. Já jsem eh, byl v Ženevě v pondělí, tam se diskutovalo o těch to syrských uprchlících a ten migrační tok je stále intenzivnější, protože tlak na tento národ je stále silnější. Eh, já myslím, že to neplatí jenom pro Řecko, ale i pro ostatní země. Pokud někdo požádá o azyl, tak eh, je to jeho osobní rozhodnutí a existují legální možnosti eh, jak může stát nabídnout člověku, aby požádal o azyl, nebo přimět člověka, aby požádal eh, o azyl. A tyto osoby eh, musí být také, eh, státy musí tyto osoby nějakým způsobem zaregistrovat, musí jim odebrat otisky prstů a učinit ještě další eh, kroky. A v, to se děje v mnoha zemích eh, evropského jihu. Ale mezi členskými zeměmi vládne také takový názor, že Eh, navracení uprchlíků není možné, ani dobrovolné, ani nucené. A teď tady nemluvím eh, jako řek, eh, Říkám to jenom proto, že znám řeckou situaci. Od roku 2010 máme takový asilový systém, eh, který eh, se snažíme eh, odstranit nedostatky, systémové nedostatky, které jsme zjistili. Spustili jsme odpovídající iniciativy s pomoci, za pomoci mm, zastoupení Evropské komise, ale také na mezinárodní úrovni se o tom diskutuje. Diskutovali jsme o tom například v Ženevě. Základní práva, lidská práva samozřejmě, pokaždé, když um, probíhají šetření, tak se nesmí zapomínat na to, abychom byli informováni a vy víte, že všechno, co dělá komise, je pod kontrolou. Nezlobte se, ale musíme to zrychlit. Máte technickou? Pasaři, o jaké podpoře hovoříte? Žádné potraviny tam nejsou, lidé uh, jsou přiváženi do nemocnic. Kde jste ty informace vzal? Vy jste mi zrovna řekla, že chodí do nemocnic. No není <laughs> nemocnice uh, formou pomoci, podpory? Já si myslím, že nejde o to, proč ti lidé jsou na ulici. Tam s vámi plně souhlasím. Jak jsem říkal, existuje tady určitá mezera v zákoně, ale já dostávám informace za ten. Pokud vy máte jiné, tak si to rád poslechnu. Děkuji, pane komisaři. Pojďme dále. Nyní pan Mayer. Další otázka. Ik heb nog een aantal vragen voor het lijstje eh, van de pane předsedo. Eh, mám celý seznam otázek. Za prvé, je eh, z pořádku, že komise chce předložit návrh týkající se eh, zřízení takového uvítacího centra v severoafrických zemích. A nemyslíte si, že by to ještě víc přitáhlo více uprchlíků? Pak jsem nedávno, a to je má druhá otázka, četla článek v novinách, kde nějak eh, nadnárodní eh, kontrolní místo na hranicích má být zřízeno, jak to má konkrétně vypadat. A třetí otázka eh, džihádští bojovníci. Když ohledneme od skutečnosti, že jsem toho názoru, že musíme připustit, že vycestují, ale nikdy bychom je neměli pustit dovnitř, tak velmi, eh, čteme velmi rozdílné a rozproplná čísla o těch, kteří vycestovávají a kteří přicházejí, tedy ti eh, džihadisté. Myslím si, že bychom tady měli vytvořit větší jasno, kolik džihadistických bojovníků celkově vycestovalo a kolik oficiálně opět mm, přijelo na evropské území. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Klode. A Eh, protože máme čas, omezený časový rámec, eh, tak eh, vlastně nemám ani otázky, spíše bych měl takové návrhy, nebo bych chtěl mm, takové motivační příspěvek. Tak nejprve PNR. Naprosto souhlasím s vámi, když říkáte, že bychom měli pokračovat a rozpracovávat tento evropský PNR systém. A udělat to musíme jenom proto, abychom do budoucna byli připraveni angažovat se i v jiných oblastech a koordinovaně. Ehm, takže není důvod, proč bychom teď měli zastavit na delší období, ehm, ehm, proč bychom se neměli dále angažovat na té, v této oblasti. Ale ono je to trošku obtížnější, protože se tady dotýkáme kontinentu, který byl, mě hodně zajímal, a to je Afrika. A způsob, jakým bychom tady měli navázat kontakty s Afrikou, abychom zmírnili to velké břemeno uprchlíků, kteří eh, přicházejí z této oblasti do... Mm, jsou takové srovnatelné podmínky, eh, například Eritrea, tam dobře vím, že spousta lidí by tam rádo zůstalo, ale Eritrea eh, se stala opravdu obrovským vězením a my bychom tady k tomu měli zvolit i jiné politické kroky a používat jiných nástrojů. A to brzy státní kontrolizace státu v Africe. Já vím, že to není něco, co, se, eh, co je v portfoliu komisaře pro migraci, ale co může komisař udělat spolu se svými kolegy, je to, že budeme trvat na tom, pokud se nám nepodaří znovu vybudovat žádný stát v, této, v tom regionu, tak veškerá naše úsilí spojená s migrací zůstanou jenom plana. To znamená tlak od vás spolu s celým tím migračním portfoliem a s ostatními na kolegium komisařů a na ostatní, kteří rozhodují v Evropě. Tento tlak by byl důležitý. Děkuji, Franku, a další Fernando. Děkuji, Claude. Ano, protože máme jen omezený čas, tak vám pošlu telegram, protože mám spoustu otázek, všechny se vztahují k kombinaci eh, hraničních kontrol a základních práv. První věc. Eh, to se týče návrhu vízovému, takzvané povinná reprezentace. Eh, to je to, co máte vy v úmyslu udělat. Tady se chcete konkrétně eh, tomu vyjádřit, chcete vyslat konkrétní signál, jak to bude vypadat. Druhá věc se týká takzvaných hot returns. Tady jsme na tom, o tom na plenárce diskutovali ve Štrasburku, bylo to minulý týden zrovna a je potřeba to dále sledovat mohl byste nám prosím poskytnout další konkrétní eh, informace, velice bych to ocenil. Třetí otázka je propojena s první, humanitární víza. Humanitární víza, to je něco, o čem jsme už vedli diskuse, mm, mluvili jsme o tom mnohokrát, ale teď jste na řadě vy. Čtvrtá věc se týká zprávy, kterou jsme slyšeli dnes ráno od eh, Agentury pro základní práva podala zprávu o zneužívání, o porušování lidských práv jak na letištích, tak eh, při pozemních hraničních kontrolách. Jak budeme přistupovat k tomuto? Co uděláme pro to, abychom zlepšili situaci, která teď existuje? A konečně jedna poznámka k nedávnému eh, judikátu Evropskému soudního dvora, eh, to se stahalo k LBTD právům LGBT lidé, kteří jsou nuceni eh, v Nizozemsku, jsou předmětem hraničních kontrol, musí podávat zprávy o svých sexuálních praktikách, musí mluvit o tom, jak eh, žijí tyto skupiny lidí. To jsou lidé, kteří jsou vlastně odsouzeni k tomu, že nejsou přijímáni eh, pod hlavičkou evropských zákonů. Máte prosím v úmyslu tady něco udělat? Děkuji. Děkuji, pane, a další paní Sadovsky. Thank you, Claude. Sometimes it's very difficult to your pronounce. Bylo velice obtížné vyslovit na jméno, pardon. Did I miss, I the D today. Also, it's better say Tom. Možná bude lepší říkat Tomáši. Děkuji, pane Eh, eurokomisaři, za, vaši, za to, že jste dneska tady s námi. Já mám na vás několik otázek, některé vám asi pošlu, pošlu spíš e-mailem. Ale jedna věc, která tady nebyla otevřená, tak je to otázka, že dostali se mi informace, že část eh, imigračních toků je v současné době eh, pod kontrolou ISIS. Máte i vy podobné informace? práce a dokázal byste po případě nám k tomu dát více informací. Druhá otázka je, eh, do České republiky se dostalo 1500 eh, eh, Libijců přes některé konzulární úřady Evropské unie na šengenská víza. Tyto lidé nejsou vůbec zaregistrovány eh, v šengenských, neprošli tou šengenskou procedurou. Jak se vy osobně díváte na to, že, že některé státy obchází azylový nebo imigrační proces tím, že rozdají víza některým, některým azylantům, uprchlíkům a ty pak proudí eh, do celé Evropské unie. A pak se chci zeptat na poslední věc, a to je třetí věc. Včera jsem byl shadow reporter na Fond pro vnější hranice. A v té zprávě která prošla evropským auditorským dvorem bylo jednoznačně eh, řečeno že frontex nespolupracuje se členskými státy a nejsou využívány, nejsou využívány některé nástroje, které jsou placeny, placeny z, z tohoto fondu. Tak eh, budete pokračovat na zlepšení eh, celé záležitosti. Děkuji. Uh, thank you. Next is další. Hvala, hvala lepa, predsednik, in hvala komisar. Veselí... Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji, pane komisaři, eh, za to, že eh, se zabýváte tak důležitou legislativou, jako jsou inteligentní hranice. Eh, vy jste říkal, že Eh, je to složité téma, vy sám říkáte, že ten návrh vlastně chcete stáhnout, protože musí být nejprve revidován. Už proběhla v Evropském parlamentu celá řada schůzí i v jiných institucí. Mm, zabývali jsme se technologiemi a v příštím roce mm, také proběhne konzultace s národními parlamenty, ale Eh, otázka, která ne, eh, zůstala bez, obě, bez odpovědi, zní, nakolik potřebujeme inteligentní hranice, eh, v, když se zamyslíme nad jejich vysokými náklady a nad vlastně dublováním stávajících systémů. A také otázka ochrany osobních údajů. Jak ten nový systém mm, ochrany hranic bude Eh, odpovídat proporcionalitě. Jaká data budou schromažďována, kdo bude mít k těm datům přístup, eh, budou to justiční orgány a to je hlavní otázka. Přístup justičních orgánů k osobním údajům. Eh, včera jsme se sešli s italským předsednictvím, které se také zabývá Eh, inteligentními hranicemi. Eh, očekáváme nový návrh Evropské komise a ptám se, jak my jakožto parlament máme postupovat, až bude spuštěn pilotní projekt. Členské státy a rada pokračují ve svých aktivitách a Eh, tím směrem, že justiční orgány by měly mít nebo budou mít přístup k osobním údajům a to je eh, vlastně ta hlavní otázka. Tohle to v návrhu komise nebylo. Děkuji, pan Krylio. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři za to, že je mezi námi. Dovolte mi, abych se dotkl tvou otázek, které se vztahují eh, k těm inteligentním hranicím. Co se týče maličku inteligentních hranic, rád bych uvítal vaše rozhodnutí stáhnout iniciativu Evropské komise a předložit iniciativu novou. K tomu vám gratuluji. Komise přišla do tohoto výboru, aby předložila pilotní projekt a cestu ku předu ve směru tohoto balíčku. Na našem setkání 16. října jsem eh, ukázal, proč tento projekt nemůže být eh, řízen eh, um, protože to jde proti právní um, základní agentury. Um, taky tady tento parlament má určité rozpočtové kompetence a mohlo by to být stanovení nebezpečného precedentu do budoucna. Tam se tedy, jestli jste uh, ochoten ujistit uh, parlament o tom, uh, že tato úprava bude plně respektována. Druhá otázka se týká záchranných um, a vyhledávacích operací. Mezinárodní agentura migraci odhaduje, že více jak tři tisíce lidí zemřelo tento rok, když se pokusilo dostat devastace na italské pobřeží. Musíme mluvit o kořenech tohoto problému, zcela jistě, ale nemůžeme tyto lidi eh, ponechat, eh, aby umírali. Máme tady nařízení o kontrole vnějších eh, námořních hranic, co bylo mé zprávy minulý rok Ehm, toto mělo být v souladu ehm, s mezinárodním právem. A zdá se, že teď ale nemáme dostatečné finanční prostředky, protože ehm, eh, ty prostředky k dispozici nejsou. Rád bych věděl, co na to řeknete. Ale to znamená, že máme dvě pravidla pro stejný typ misí. Evropské mise by měly respektovat naše aranžma, ale, ale chci se tedy zeptat, jste ochoten zvážit evropský přístup eh, ke všem takovýmto záchranným operacím, včetně těch, které jsou prováděny národními eh, úřady. Myslíte si, že bychom měli zvážit eh, změnu eh, tohoto kódu šengenských kontrol? Děkuji. Silvi. Děkuji, to je celkem zajímavé. Skoro to vypadá, jako kdybyste znova byl na svém úvodním slyšení. Tak vás bombarduji otázkami. Mám ještě dvě rychlé otázky. Co se týče obchodování s lidmi a pašeráků, tak tam je otázka, proč se více nehovoří o, o rušení jejich sítí. A co se týče dublinského nařízení číslo 3, tak eh, podle kterých kritérií se budou rozdělovat eh, ti uchazeči? Děkuji. And let me just say this before the point... Ještě předtím, než se to ztratí v dalších otázkách, já si myslím, že takovýmto způsobem to v budoucnosti nebude vypadat už, že prostě se opakuje neuvěřitelné množství otázek. Eh, na některé otázky se nedá odpovědět příliš rychle, takže Nadcházející schůze budou tematické, budou rozdělené podle jednotlivých oblastí, což je určitě v zájmu nás všech. Pokud jste tady noví a překvapuje vás to, tak vězte, že to první zasedání tak prostě je. Každý musí dostat šanci položit otázku. Já vím, že to vypadá jako maraton, ale je to prostě povinné. S tím, že nadcházející zasedání už budou strukturovanější. Takže jsem chtěl jenom navázat na to, co říkala Silví. A další otázku Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré odpoledne, pane komisaři. Já si myslím, že tady vzniká určitý rozpor mezi tím, že snižujeme humanitární a rozvojovou pomoc a to drastickým způsobem. Je to skoro jako, jako kdyby to bylo uh, na v obchodě o 25%. A dneska potom platíme za 8 milionů syrských, uh, syrských uprchlíků. Co se stane, až nám na to dojdou peníze? Já myslím, že je potřeba spíše něco dělat v zemi, jaksi s pomocí, Já si myslím, že ten diskurs je hlavně o těch tři a půl tisících utopených lidí v středozemním moři. Oproti deseti, deseti uh, obětím eh, terorismu. Prostě já si myslím, že když už hovoříme o diskursu, tak je potřeba uh, pořád prostě neplést dohromady teroristy a uh, přistěhovalce a kriminálníky a přistěhovalce. To jsou prostě, ti přistěhovalci jsou lidi, kteří utíkají chao, před chaosem, který panuje jinde. Teď mám dvě konkrétní otázky. Zase, myslíte si, že když vytváříme a znova stavíme zdi, tak jako jsme to chtěli udělat v Kalé, takže to sníží počet mrtvých anebo počet lidí, kteří se snaží přistěhovat do Evropy? A myslíte si, že Cameronův projev který chce omezit svobodu volného pohybu v budoucnosti, je vhodný? A zajímalo by mě, kolik lidí bylo zachráněno v rámci operace Triton, který běží, která běží měsíc a jak to bylo financováno a koordinováno. Já si myslím, že to je přesně to, co já jsem říkal. To by v podstatě si vyžádalo hodinovou odpověď. Dáváte dohromady Camerona a Tritona a řadu dalších věcí v rámci jedné otázky. Andriano. Já se omlouvám, eh, že ještě jsem se nenaučil vaše jména, pokusím se o to a následně i tlumočníci pravděpodobně nevyslovují správně. Já si myslím, že se to nikdy nenaučíte, pane předsedo. No uvidíme. Já mám jednu otázku. Zajímalo by mne, jak by pan komisař reagoval na páteční projev Davida Camerona který se týkal přistěhovalectví a zacházení s přistěhovalci ve Spojeném království na základě budoucí právní úpravy. Tak to byla nejstručnější otázka, dostanete za to cenu. Paní Maržia, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a zdravím i vás, pane komisaři. Vy jste říkal, že vám leží na srdci základní práva. Říkal jste to už během svého slyšení. Děkuji, ale budeme vás soudit podle činů a konkrétních návrhů, ne slov. Takže se chci připojit všem, ke všem, kteří kladli tyto otázky. Objevují se stále více zprávy, které kritizují situaci ve Středomoří. Od začátku roku tam máme 3,5 tisíce mrtvých. A Zdá se, že Organizace spojených národů skoro říká, že Evropa je nejnebezpečnějším kontinentem pro migranty. No to je opravdu skvělá bilance. Kdo jsou ti lidé, kteří se utopili? Jsou to především Syrové, Syřané, potom Eritránci, Afgánci, Palestinci a řada dalších. To jsou v podstatě všichni lidi, kteří by potenciálně mohli žádat o azyl, kteří by měli právo na mezinárodní ochranu. Vy tady říkáte, že tady je nějaká nějaké vákuum právně. A to není pravda prostě. Problém je v Dublinu 3. Tak co s tím budeme dělat, s dublinským nařízením číslo 3? A kromě toho jste také se vyjádřil pochvalně k procesu Chartumu. Chartum je hlavní město Sudánu. A na šéfa byl vydán zatykač Mezinárodním soudním dvorem. No jaký signál dáváme světu, když děláme konferenci pro řešení migračních problémů v takové zemi? odkud utíkají lidi před diktaturou, jednou z nejhorších ve světě. Je to prostě v konfliktní zóně. Já mám pocit, že tady jsme to prostě úplně postavili na hlavu. Co bude dělat sudánská, eritrejská, somálská vláda pro to, aby bojovala proti nelegální migraci? Informovat o riziku nelegální migranty, řídit eh, tábory uprchlické, já si myslím, že všichni víme, jak to vypadá. Tak prostě k čemu si blahopřejete u tohoto procesu? K čemu to celé bude? Vůbec s těmito zeměmi diskutovat, když jsou prožrané korupci a jsou sami zodpovědné za eh, převaděčství těchto nelegálních uprchlíků. Děkuji paní Kudrica, Kudrika. Situace migrantů ve Středomoří a zvyšující se počet žadatelů o azyl je největším úkolem, před kterým stojí Evropská unie. A je potřeba přistupovat komplexně při realizaci prioritních opatření. A jsem velice ráda, že i vy, pane komisaři, to berete jako prioritní výzvu. A nyní si kladu otázku, jak chce Evropská komise řešit otázku přesídlování. Každý členský stát má různé různou populaci, eh, různou výši HDP, tak by mě zajímalo, pokud chcete rozdělit žadatele o azyl, tak podle jakých kritérií je mezi členské státy budete rozdělovat? Děkuji. Děkuji. Pan komisař se ptal, už jsme skoro tam, ale zjevně ne, ještě pár vás se přihlásilo. Ne, já jsem se chtěl zeptat, jestli mám teď hned odpovědět. To já samozřejmě klidně zůstanu ještě na další otázky. Ještě jich je pár, skoro, ale skoro máme hotovo, kolegyně a kolegové. Sraje Post, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem si velmi pozorně vyslechla pana komisaře, kterému přeji všechno nejlepší do jeho nové práce. Řada mých otázek již byla položena, takže budu mít písemné otázky týkající se Romů a migrace. Ale jenom ještě k jedné části této diskuse. Hovoříme o přistěhovalcích do Evropské unie a o volném pohybu jedním dechem. V podstatě, když hovoříte o přistěhovalcích, tak hovoříte i o Romech. To nejsou lidé, kteří pracují a kteří využívají volné, volný pohyb. Já myslím, že se tady v podstatě hovoří jenom o žebrácích. Myslím si, že tam vůbec o migraci nej, nejde. A zajímalo by mě, co chcete dělat s těmi členskými státy, které vracejí ze svých hranic občany Evropské unie. Dnes ráno vystoupila agentura pro základní práva a hovořilo se tam o lidech, kteří hledají mezinárodní ochranu v Evropské unii. A bylo řečeno, že jsou porušována jejich práva v tom smyslu, že nejsou předáváni do asilové procedury. Jak se chcete postarat o to, že tato základní práva budou dodržována. A dále. Dovedete si představit, že byste mohli spustit nějakou iniciativu týkající se dočasného programu záchraného, než si vytvoříme humánní e, přistěhovaleckou politiku. Mám pocit, že prostě musíme najít nějaké dočasné řešení. Něco třeba jako projekt Mare Nostrum. Spoustu lidí jsme zachránili, a to jenom v jedné zemi. Žadatelé o azyl tady nechodí jenom tak pro srandu králíkům, prostě utíkají před velkým tlakem. Nyní má slovo pan Čaky. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Vy jste zodpovědný nejenom za otázku migrace a vnitra, ale také za otázku občanství. A má otázka se týká iniciativy evropských občanů. Příští rok by se měla, mělo revidovat nařízení, budeme mít slyšení a připravovat zprávu. Obecně víme, že komise stěžuje život předkladatelům a pan míst, místopředseda Timerans řekl, že podporuje spíše politickou reakci na tuto otázku spíše než právnickou. A mě by zajímalo, jak vy vidíte budoucnost Evropské občanské iniciativy. Děkuji vám. Děkuji. Sophie Intveld bude mít slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom velmi stručně a omlouvám se, že jsem tady nebyla na začátku když, jsme se ptali, když jste se ptali na systém PNR Evropské unie. Já myslím, že tady nikdo z nás kategoricky neřekl ne, ale v demokracii se musíme řídit řádnými postupy. Když, navrhne, když navrhnete legislativu, tak to musí být dostatečně ospravedlněný, ob, obhájitelný ten návrh. A v podstatě po letech jsme zatím neviděli žádný důkaz toho, že by systém PNR v Evropě byl nutný. Nyní k argumentu harmonizace. Ještě předtím, než Evropská komise začala uplácet členské státy, aby vytvářely národní systémy, tak ten členský stát byl jenom jeden, takže o harmonizaci tady nejde. A nizozemský parlament jasně hlasoval proti národnímu systému PNR. projekt financovaný Evropskou unii, který měl vytvářet tento národní systém, byl zrušen. Takže vy opravdu chcete vytvořit požadavek na to, aby nutně musel vzniknout nizozemský systém PNR, ať to parlament chce nebo nechce? Vy říkáte, že se držíte své linie, tak my uděláme to tež. Takže pokud se máme někdy dohodnout, tak byste měl tlačit na směrnici o ochraně osobních údajů stejně prudce, tak jako tlačíte na evropský systém PNR. Ten poslední kousek, to nebyla tady zrovna otázka. Sofie. Dobrá, děkuji a nyní pan Abel Suzman. Paní Abel Suzman. Je tady? Já vás nikdy nevidím a přitom jste přímo tady. Prosím. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, moje generace vyrůstala zhruba v té době, kdy se budovala Evropská unie. Nám říkali, že Evropská unie je o právech a o blahobytu, ve kterém budeme žít. Mezi čase jsme dospěli a na pohádky už nevěříme. Ve Španělsku Evropská unie znamená škrty, nezaměstnanost a nejistotu. Řada mladých lidí přišlo o naději najít práci, nezávislost, samostatnou existenci. Zůstává jim pouze exil. Sto tisíce už odešly. A řada dalších si balí kufry a chtějí opustit Evropu, která je pro ně nesolidární. Třináct evropských států systematicky aplikuje opatření, jejichž cílem je vyhošťovat lidi z evropských zemí. Dosud došlo k vyhoštění 4 tisíce evropských občanů. A na konci listopadu byl v Nizozemsku schválen další zákon podobného ražení. David Cameron se chystá přijmout podobný zákon na základě kterého by bylo možné vyhostit lidi, kteří šest měsíců nepracovali a v krátkodobém horizontu práce nenajdou. V Evropě přece máme směrnici, která to umožňuje. Je to směrnice, která ovšem je proti volnému pohybu a volný pohyb je jedním ze základních principů evropské konstrukce. Změníte tuto směrnici, anebo naopak budete tolerovat další vyhošťování evropských občanů? Já mám pocit, že se tím ještě více roz, rozliš, rozšiřuje propast mezi severem, jihem, východem a západem. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo a pane komisaři. Pan Juncker v předvolební kampani řekl, že co se týče migrace, jedním z, jednou z priorit bude asilový shopping, což je fenomén, v rámci kterého nezákonní migranti se v první bezpečné zemi neucházejí o azyl, ale snaží se dostat do toho členského státu, kde pro ně bude nejjednodušší dostat povolení k pobytu a následně povolení ke sloučení rodiny, případně do státu, který má nejbohatší sociální stát. V loňském roce například Švédsko dostalo dvojnásobek žádostí o azyl než Itálie. Francie a Německo dokonce pětinásobek než Itálie. A přitom Itálie je ten členský stát, jehož prostřednictvím velká většina nelegálních migrantů se do Evropské unie dostane. Takovýto volný pohyb jde ale proti důvěryhodnosti dublinského mechanismu a přijatelnosti celého šengenského systému. Kromě toho také nepřiměřeně zatěžuje ekonomické a sociálně ty členské státy, které v tuto chvíli mají vyšší než průměrné standardy. Takže by mě zajímalo, jakým způsobem se chystáte řešit ten problém. Některé členské státy zjevně jsou atraktivnější než jiné pro přistěhovalce a žadatele o azyl. A v podstatě žadatel o azyl si může vybrat zemi, ve které podá žádost. Pan Juncker říkal, že potřebujeme společnou azylovou politiku, chceme-li vyřešit tento problém. Co to ale bude znamenat prakticky? Bude to znamenat eh, společné standardy, které jsou politické a finančně těžko dosažitelné? Znamená to sdílení finanční zátěže? anebo přerozdělování migrantů v rámci Evropské unie. Děkuji. Kiniči. Pěkně a konečně paní Kiniči. Pane předsedající děkuji pane komisaři. Pojmu to stručně. Padla tady celá řada otázek a hodně lidí projevilo zájem o migrační témata. E, to je určitě téma, které všem leží velmi na srdci. Zvláště mně leží na srdci téma nedoprovázených dětských migrantů a kriminalita spojená s převaděčstvím. Chtěla jsem, chtěla jsem krátce položit otázku k Tritonu, Tritonu, eh, operaci Triton. Tisíc sedmset emigrantů eh, nedávno dorazilo do, na Sicílii. Hmm, máte možná další informace nebo podrobnosti k Tritonu? a Neexistují nějaké plány, mm, jak by se tato operace mohla eh, přerušit na pozadí toho, že migrační eh, proudy do budoucna budou ještě silnější? Děkuji, Katarina. Ano, eh, jsme na výboru, kde veškerý, všichni jsou aktivní a všichni koordinátoři, koordinátoři kladou um, otázky, celkově to je 40 členů. Ale Vidím, že jste si dělal poznámky, pokud ehm, se tady unikly některé detaily, tak vím, pane ehm, komisaři, že napíšete kolegům, eh, prosím, udělejte vše, co vašich silách v tomto posledním kole. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud ehm, na něco zapomenu nebo na něco neodpovím, eh, tak se omlouvám to jsem se ocitl opravdu pod intenzivní eh, palbou. Vlastně to eh, tady bylo mnohem, bylo těch otázek mnohem více, nežli v rámci slyšení. Ale samozřejmě proto jsem tady. Eh, je důležité i pro mě, abych znal váš názor, abych si jej vyslechl. Politika resettlementu vychází z, ze zcela jasné eh, jasných práv. My hledáme všechny možné možno, všechny mm, dostupné možnosti, jak eh, usnadnit lidem eh, legální migraci. A já už jsem říkal, že nechceme mít z Evropy pevnost a Eh, na tomto místě to mohu jenom zopakovat. Mohu říci, že mm, v pondělním, při pondělním setkání v Ženevě jsme velmi podrobně diskutovali o těchto tématech. Eh, otázka paní Soja, eh, Soraya. Vy jste mluvila o žadatelích o azyl. a o operaci Triton. Tento program eh, probíhá, tato operace momentálně probíhá a musím říci, že výsledky byly doposud pouze pozitivní. A je to velmi intenzivní, náročný program, je to nejintenzivnější, co jsme kdy měli. 45 eh, Eh, zásahu eh, na záchranu lidí bylo zaznamenáno a neměli bychom zapomínat eh, také na to, že se to týká příslušnosti několika členských států, že to spadá do příslušnosti několika členských států. My Spolupracujeme eh, s jednotlivými zeměmi. a s členskými státy eh, v boji proti, jak proti ilegální migraci, tak proti eh, radikalizaci. Um, této činnosti. Informování veřejnosti. Tady samozřejmě musíme nalézt odpovídající cesty a prostředky, uh, jak uh, zabránit radikalizaci a extremizaci. Pan Engel, jsem rád, že jste upozornil na důležitost spolupráce. Na začátku jsme měli pilotní projekt, abychom zjistili, jestli to vůbec bude fungovat a musím říci, že eh, musím eh, říci, že jsem e, zaznamenal obrovskou solidaritu i v rámci různých kompetencí. A je opravdu obdivuhodné, eh, jaké podpory se nám dostává právě v oblasti eh, migrace. Vy jste mluvili také o Eritreji, tam samozřejmě eh, existuje no, opravdu strašný systém i co se týče vojenské služby, kterou tam lidé musí absolvovat a samozřejmě e, lidé se snaží najít cestu z této země někam, kde budou moci vést lepší život. Ehm, v Římě se také ehm, o tom mluvilo i neformálně. Um, vítám iniciativu z Chartumu i z Rabatu. Proč tomu říkáme Chartum? Eh, prostě říká se tomu Chartum, ale ne, neznamená to v žádném případě, že tím legalizujeme režim v Sudánu. Chartum prostě je město a s tím ostatním to nemá nic společného. Eh, jenom na okraji těchto prací a těchto jednání. Το η ουσία με ενδιαφέρει. Ε, θέλω λοιπόν να σας πω ότι στο περιθώριο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ehm, přece důležitý je obsah. Můžeme pro mě za mě změnit i název, ale pro mě je důležité, že se sešli zástupci všech těchto zemí. A to je na tomto důležité. O to přece jde. Šlo o humanitární eh, lidskou stránku a důležité je, eh, aby Evropa těmto eh, zemím pomohla. A nejdůležitější je vysnat signál v tom smyslu, že i tyto země jsou ochotny s námi spolupracovat. A myslím si, že italské předsednictví odvedlo opravdu velký kus práce v této oblasti. Pan Fernando López Aguilar zmínil také důležité věci, jednak eh, co se týče přímých eh, přesunů. Ve Štrasburku se o tom mluvilo minulý týden. My jsme povinni mm, dbát na dodržování evropských e, předpisů. Teď je ještě záležitost víz. Tady bych navrhl, abychom se sešli ještě jednou. Eh, ve Štrasburku se o tom také mluvilo, ale eh, myslím si, že tomuto tématu musíme věnovat samostatnou rozpravu. Eh, potom tady kolega, jehož jméno si nepamatuji, ale myslím, že říkal, že se jmenuje Tomáš, ale mm, Eh, myslím, že jste se ptal na Frontex. K Frontexu chci říci, že ehm, ten program sice eh, se ukázalo, že je úspěšný, ale že je zapotřebí jej stále ještě zlepšovat. Frontex, abych tak řekl, je vlastně eh, takový ochranný štít, ale současně je třeba si uvědomovat, že musíme chránit evropské hranice. A v praxi eh, je tomu tak, že Frontex vlastně poskytuje služby, ale současně také humanitární pomoc. Takže Frontex eh, nedělá vždy jenom jeden projekt eh, Mm, další otázka, mm, paní Fajon, tu se myslím zodpověděl vlastně už na začátku, když jsem říkal, že ten eh, návrh eh, stáhneme a předložíme eh, nový návrh, rozsáhlejší. A také jsem říkal, že samozřejmě přihlédneme k veškerým připomínkám, které zazněly z vašich řad. je? Eh, eh, Fajon. Teď nevím, jestli paní Fajon se ptala ještě něco, na něco dalšího, to už jsem si asi nepoznamenal. Eh, pan Coelho, máte pravdu, že tady nejsou jenom pilotní projekty, že už se sice nacházíme v závěrečné fázi, ale ještě musíme vyčkat na studii, která eh, se eh, zpracovává. Další otázka se týkala, další otázka eh, byla od paní Gioma, týkala se spolupráce s třetími zeměmi v boji proti Um, obchodování s lidmi a převaděčství. Um, tyto zločinecké praktiky nemůžeme potírat bez toho, abychom spolupracovali uh, s ostatními zeměmi. Musíme se snažit o spolupráci se všemi zeměmi, také s transitními zeměmi, protože i oni jsou eh, těmito aktivitami eh, převaděčů eh, postiženy. Na otázku Evy Žoli odpovídám, že si nemyslím, že Evropa by měla být pevností, že tohle to nechceme, ani já osobně to takhle nechci. Mm, prohlášení pana Camerona k tomu se vyjadřovat nebudu. Pan Cameron mluvil o volném pohybu evropských občanů a nemluvil o přistěhovalcích z třetích zemích. On mluvil o evropských občanech. V rámci Evropy nemůžeme, eh, nemůžeme označovat občany eh, za přistěhovalce a určitě o tom budete mluvit s mojí kolegyní. Dublin. My vidíme každý den, jak ten eh, systém funguje. Máme článek 33 o zlepšení fungování, ale mohu vám říci, že od okamžiku kdy eh, jsme v praxi zjistili, že jakmile zjistíme, že Dublin nefunguje tak, eh, aby vedl k naplňování cílů, které jsme si přece vzali, tak se pustíme do revize. Ale tuto revizi samozřejmě budeme dělat ve spolupráci s vámi. Dále k otázce týkající se Romů. Romové nejsou migranti, Romové jsou evropští občané. A to myslím, že je odpověď na vaši otázku. Um, je pravda, že um, Toto jsou otázky e, evropského občanství, které spadají do mojí kompetence. Na poslední chvíli se to stalo součástí mého portfolia a já musím říci, že e, toto důležité téma občanství Evropské unie e, Eh, že zatím eh, jsem neměl možnost se do něj úplně do, do detailu ponořit. Je to téma důležité, ale musím říct, že se s ním musím podrobně ještě obeznámit. Hm, pak tady zazněla ještě jedna otázka k PNR nebo spíše připomínka. Ano, dnes už jsme o tom hodně diskutovali. Škoda, že jste tady nebyla eh, v té době přítomna v sále. Já jsem říkal, že eh, potřebujeme evropský systém PNR. Eh, ptala se na to paní Spinelli a já jsem eh, říkal, že takový systém potřebujeme, ale jak bude fungovat a jak v praxi budou potom chráněna základní práva, to je věc, kterou musíme brát velmi vážně a o kterou se musíme postarat. Musíme vytvořit předpoklady pro bezpečné fungování systému PNR. A vy víte, že tohoto, této zásady se budeme držet. ještě jedna připomínka k tématu Triton. Eh, Triton není náhrada za program Mare Nostrum. Triton je podpůrnou aktivitou, eh, která pomáhá členským státům při ochraně jejich hranic. Jsou to iniciativy a politiky, aby mezi členskými státy e, fungovala solidarita a politika v oblasti přistěhovalectví bez solidarity neexistuje, nemůže fungovat. E, e, politika, která se dělala v minulosti, že se jaksi ta zátěž přesouvala z jedné země na druhou, to nefunguje. My musíme spojit solidaritu a odpovědnost členských států. A jednou z iniciativ, eh, kterou eh, budeme spouštět eh, za tím účelem, aby každý nesl svou část solidarity a odpovědnosti. A aby eh, v rámci této solidarity byla dodržována základní práva a aby byli chráněni všichni ti, kteří eh, překračují hranice eh, do Evropské unie. Jacques Barrot, je... Pan Jacques Barrot, který byl místo eh, předsedou komise a eh, také za, odpověď za otázka vnitra, dnes ráno zemřel, byl komisařem pro vnitřní záležitosti v roce 2004 až 2009. A um, myslím si, že tento výbor by ho měl uctít, um, tak um, mnozí poslanci tady mi už naznačili, že by to bylo uh, žádoucí, takže dám to do um, um, zápisu a myslím si, že jako výbor bychom mu měli zdát poctu. Um, co se týče tohoto setkání, asi by bylo překvapivé, kdyby pan komisař po 46 otázkách kdyby byl schopen odpovědět na všechno a to uspokojivým způsobem. Myslím si, že klíčové otázky pro tento výbor a pro jeho portfolio Máme tady ještě, jsou tady ještě další komisaři, šest komisařů, kde se to trošku překrývá. Myslím si, že už jsme začali s celým procesem. Je to skutečný maraton, ale Budeme tady mít, budeme se segmentovaně soustředovat na určité otázky, jako třeba inteligentní hranice, určitě systém PNR, legální migrace, migrace, středozemí a podobně. Ehm, určitě to budeme dělat i do budoucna a budeme se více koncentrovat na konkrétnější oblasti tak abychom získali, abychom dostali detailnější eh, odpovědi a mohli vést detailnější dialog. To je eh, velice důležité, ale stejně tak je velmi důležité, aby noví členové a stávající eh, členové, kteří mají určitou historii tady, aby měli toto, aby se, otevře, aby se otevřeli všechny možnosti v vašem portfoliu a musím se hm, omluvit, že to byl takový maraton, ale myslím si přesto, že bylo důležité tímhle projít. Slíbil jsem vás však, hm, že hm, budeme mít toto setkání poslyšení Um, doufám, že jsem neporušil slib, doufám, že poslanci obdrželi odpovědi na své otázky. A příští setkání se bude soustředovat na jednu z těchto klíčových oblastí. Ještě jsem něco chtěl dodat? Chtěl jsem jenom říct, že bych um, eh, raději měl takové eh, setkání zaměřené na určité téma, to by bylo velmi důležité a určitě by to bylo užitečnější i pro mě. Ano. Děkuji eh, členům výboru za trpělivost, eh, koordinátorům a všem těm, kteří kladli dotazy. A mm, vím, že jste čekali na odpovědi eh, a děkuji kolegové, že jste byli trpěliví a děkuji těm, kteří se nedostal odpovědí takových, jaké si představovali. Děkuji za vaši trpělivost, kázeň a za dodržení času. To velice bylo užitečné. A Eh, všichni jste dostali odpověď, i když to možná nebyla úplně odpověď, jakou jste si představovali. Pane komisaři, ještě jednou děkuji za vaši návštěvu. Velmi jsme vaši mm, eh, přítomnost ocenili a budeme se těšit na další. Děkuji. Um, Kolegové, přejdeme k dalšímu bodu eh, pořadu jednání a to je, jsou procesní eh, záruky pro děti podezřelé nebo obviněné trestních eh, činů. Musím se omluvit za tuto, toto spoždění. A je to, to budeme zažívat návrh zprávy. V listopadu 2013 tak komise předložila tento návrh zprávy o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné z trestních činů jako součást druhého balíčku o procesních zárukách. To mělo ukončit cestovní mapu a to mělo, tato mělo posílit procesní práva. Během posledního období v březnu 2014 byl předložen pracovní dokument v Libe a to dřívějším zpravodajem. Rada schválila svůj obecný přístup v červnu 2014. A teď je tu Katerina Kiniči, která je novou zpravodajkou na toto osmé legislativní období. Dovolte mi, abych vám připomněl, že 11. listopadu jsme měli velice zajímavé slyšení k tomuto návrhu a také k jiným navrženým směrnicím prezumce neviny a předběžná právní pomoc. A kolegové eh, toho slyšení považovali za velmi zajímavé. Paní Kiniči nám dnes předloží návrh zprávy a má tímto slovo. A poté eh, si eh, vyslechneme zprávy stínových zpravodajů a ještě jednou se omlouvám za spoždění. Katarina má slovo. Grazie Presidente Moraes. Io eh, innanzitutto devo dire che sono particolarmente contenta di aver ricevuto questo dossier. Come... Musím nejprve říct, že mám velkou radost, že jsem mohla převzít tuto složku a eh, jako první úkol, který mám tady eh, v, na výboru. Protože právě téma eh, nezletilých je téma, kterým se už zabývám po velmi dlouhou dobu v Itálii. Jednak jako eh, prokurátorka státní zástupkyně a potom ještě i v jiných svých funkcích. Jsem přesvědčena o tom, že tyto zkušenosti, které jsem jak pozbírala v praxi, eh, pro mě byly užitečné i při eh, zkoumání těchto podkladů a při práci, kterou jsem odvedla na této směrnici. Protože jsem měla možnost se podívat na to, jaké cíle se tady sledují a do jaké míry tyto cíle mohou být splněny přepracováním směrnice. Myslím, že je to celkem, jsou to dva cíle či dva požadavky, eh, eh, na které bych chtěla směrnice odskytnout odpověď. Jednak je to samozřejmě eh, zachování práv nezletilých a potom příslušná práva nebo procesní záruky, které platí nebo musí platit ve všech členských státech a které jsou v nejrůznějších jurisdikcích zakotveny. Mluvíme tady o trestním řízení, kdy soudní um, justiční úřady by měly být neutrální a měli postupovat um, objektivně. A toto musí platit i tehdy, když obžalovaný nebo podezřelý je dítě nebo nezletilá osoba. Směrnice, která dnes je předmětem naší diskuze, tady stanovuje některé velice důležité procesní záruky. Vy sám jste už připomněl to, že tato směrnice o nezletilých eh, se mm, stane balíčkem, balíčkem celé řady opatření a eh, úprav, eh, které patří k tzv. roadmap, tedy jde o mm, pojištění procesních záruk obžalovaných nebo obviněných nebo podezřelých, kteří jsou v trestním řízení. Od roku 2009 mimo jiné jde také o to, aby tady bylo vzájemné uznávání Eh, usnesení v trestních záležitostech a aby byla také vytvořena evropský justiční prostor eh, a to, aby se na tom pracovalo na nejrůznějších frontách. Nejprve bych ráda konstatovala, že ve srovnání s ostatními směrnicemi, eh, směrnice o nezletilých možná bude mít omezenou, omezenou působnosti. Proč? Protože eh, působnost eh, této směrnice logicky je omezena na nezletilé. Zároveň ale musím eh, říct, že nosnost, působnost této směrnice je přeci jen velká, protože na rozdíl od jiných opatření, která jsou tak říkajíc monotematická a která se také týkají procesních záruk, Obsahuje tato směrnice o nezletilých takový katalog, seznam nejrůznějších práv, která v trestních záležitostech mají platit pro nezletilé osoby. A tady je to zhrnuto v takovém jednotném strukturním korpusu tak abychom tady eh, zajistili minimální normy a abychom mohli reagovat na eh, eh, konkrétní požadavky týkající se nezletilých. Podle mého názoru je to dost velký krok kupředu v celé konstrukci právního rámce pro trestní řízení nezletilých, tak jak to ještě neexistuje v takové podobě, jak už bylo řečeno i na slyšení, které jste, pane předsedo, připomněl. Především bych chtěla říct následující. Víme, že dnes existují různá ustanovení a právní předpisy pro nezletilé, eh, které, kteří jsou mm, předmětem trestního řízení a eh, o země od země jsou tady nejrůznější právní praxe, praktiky. A tato směrnice by chtěla eh, se zaměřit na to, aby tady došlo k určitému sjednocení, aby tyto rozdíly do jistého stupně byly překonány. Návrh už eh, byl přednesen dřívějším nebo přeskoumán dřívějším zpravodajem a obecné nasměrování závěru dřívějšího zpravodaje mm, je něco, co mohu podpořit. Myslím, že bychom skutečně měli velmi přesvědčeně a energicky pracovat na této směrnici, protože představuje důležitý krok kupředu v uznání procesních záruk obžalovaných nebo podezřelých osob v trestním řízení k obsahu. Jeden z ústředních aspektů návrhu komise je návrh právní pomoci nebo práce pomoci advokáta, to je něco, na co bychom neměli rezignovat. A to považuji za něco velice důležitého. A sice podpora ze strany právníka nebo advokáta je něco, co eh, má strategický význam, protože tady nejde jenom o eh, to, jak dopadne trestní řízení, ale také o tom, aby se, abychom zajistili to, že všechna budou respektována všechna práva dítěte. Co se týče ostatních aspektů, tak bych chtěla poukázat na eh, mm, eh, prohlášení eh, práva dětí potom se tady počítá s tím, že dítě nebo nezletilá osoba se objeví před soudem, dále závazek toho, že zástupce nebo advokáti jsou příslušným způsobem informováni o právech dětí a také ustanovení, s kterými se počítá, eh, pokud by mělo dojít k odnětí svobody eh, dítěte nebo nezletilé osoby. A to má být pouze taková poslední možnost se sem uchýlit, pokud to bude nezbytné a pokud už nebudou existovat žádná další alternativní opatření. A tak i tak eh, musíme zajistit to, že odnětí svobody nebo eh, eh, uvěznění dětí, dětí to proběhne separátně od dospělých, leda, že by existovaly důvody postupovat jinak logické důvody. To jsou nejdůležitější aspekty související s obsahem, které jistě můžeme podpořit. Pokusím se postupovat tak, bychom dosáhli konsenzu a různé pozměňovací návrhy se dám dohromady, zapracuji tu a tam možná budeme moci rozšířit, posílit procesní záruky tak, jak už se s tím v návrhu počítalo. Některé návrhy už byly předloženy, jak bychom mohli jít za hranice těchto záruk, které jsou zakotveny v původním návrhu, například co se týče um, účinku nebo uh, článku dvě směrnice. Uh, jde o to, aby uh, to bylo rozšířeno na ty, kteří dosáhli už 18. roku života, pokud k trestnému činu došlo před vypršením 18. roku, před dosažením 18. roku. V mezinárodních měřítko to vypadá tak, že nezletilá osoba eh, je, je ta, pokud došlo k deliktu v trestnému činu v okamžiku, kdy ještě tato osoba nedovršila 18. rok života. Takže tyto návrhy, nebo jsou tu ještě jiné návrhy, mm, které, eh, kdy se mají rozšířit procesní záruky 42, eh, 43, tam do druhý odstavec článku 12 ochrana eh, nezletilých v určitých otázkách trestního řízení. A tady se máme postarat o to, aby byly vhodné struktury, aby byly účinné a aby bylo zacház, zach, přiměřeně zacházelo s dětmi a pokud děti jsou vzaty do vazby, tak aby přesto byla respektována jejich základní práva. Jenom pár upřesnění ještě. Potom ještě přejdu k závěru. Článek 3 například. Tady se navrhlo zavedení tam, kde jsou pochyby, pochyby na tom, jestli je e, osoba mm, nezletilá nebo ne, je tak otázka, jak se v takovém případě má postupovat. Článek 5, to je e, za, e, nutnost nebo povinnost informovat, to, jsou, to, to je zodpovědná osoba nebo rodič. A potom jak se má postupovat, jestliže e, není identifikována zodpovědná osoba nebo e, jeden z rodičů? E, například, jestli by to měla být dospělá osoba, kterou sámu definuje nebo jmenuje dítě, ale pokud pod dítě nebude jmenovat nikoho, tak aby to byla osoba, která bude příslušnými úřady definována a která potom dostane souhlas od dítěte. Je tu ještě pár dalších věcí, ale eh, chtěla bych mít čas na další rozpravu, tak možná ještě dvě eh, malá upřesnění a sice zavedení nového odstavce na začátku článku 12, kdy jde o zacházení dětí v případě odnětí svobody. A v původním textu se s tím takto nepočítalo a pak je to zavedení článku případě porušení práv, eh, to, co vyplývá z jiných směrnic. Tady bych tady ukončila, pane předsedo, eh, nejenom proto, že máme málo času, ale i proto, že já osobně jsem si vědoma toho, že k tomuto tématu máme nejrůznější názory. Každopádně děkuji všem kolegům, kteří mě podpořili a kteří mě naslouchali. Pokusím se mm, eh, zohlednit všechny, všechna přání, všechny pozměňovací návrhy. Děkuji. Thank you very... Děkuji mnohokrát. Já myslím, že nejlepší je, když ten, kdo zpracovává zprávu, se v tom vyzná. Já jsem byl 11. listopadu na slyšení a musím říci, že je strašně nepříjemné být v situaci, kdy člověk musí diskusy zrychlit, protože to je určitě stejně tak zajímavé téma jako to slyšení 11. Takže je mi to strašně nepříjemné, ale ztratili jsme spoustu času u rozhovoru s panem komisařem a teď navíc čelíme neveřejnému zasedání týkající se zastřešující dohody se Spojenými státy, takže bych jenom rád věděl, kteří stínoví zpravodajové chtějí, chtějí, chtějí vystoupit. Že pan Žaky chce, tak jenom abyste mě ukázali cedulky, kolegové a kolegyně, chcete-li vystoupit. Dobrá, Silvi, také. Můžu prosím uzavřít seznam řečníků s vaším dovolením? Nejprve má slovo pan Čáky jakožto eh, stínový zpravodaj. Pokusím se vás požádat o stručnost, nejenom proto, že musíte, ale z toho důvodu, že jsme opravdu pod obrovským časovým tlakem v tuto chvíli. Maďarul fogok beszélni. Děkuji, budu mluvit maďarsky. Chtěl bych mnohokrát poděkovat za návrh. Je to návrh velmi kvalitní a myslím si, že se všichni zhodneme na tomto dokumentu. Chceme, aby byl kvalitní. V každém případě si myslím, že je potřeba minimalizovat trauma, kterému jsou vystaveny děti. A proto si myslím, že je potřeba veškeré výslechy nahrávat na video. Pokud je někomu téměř 18, tak je občas těžké říci, kolik mu je, nebo kolik jí je, především pokud eh, daná nezletilá osoba nemá u sebe žádné doklady. Já si myslím, že toto bychom také měli nějak zblížit, alespoň na evropské úrovni. Možná by bylo nejlepší, kdybychom v případě pochybnosti předpokládali, že daná osoba je nezletilá. Myslím si, že tyto případy je potřeba řešit individuálně, musíme brát v úvahu osobnost, vyzrálost, zdraví, rodinnou situaci, hospodářskou, sociální situaci daného nezletilého. To si myslím, že by měl být základ pro individuální hodnocení. Jsme tedy na začátku tohoto procesu, v příští fázi budeme připravovat pozněvací návrhy a jsem si jistý, že spolu se spravodajkou a s ostatními kolegy budeme schopni najít dobrý základ pro vyjednávání s radou. S tím, že nejdůležitějším cílem je co nejlepší ochrana práv dítěte během celého procesu. Děkuji. Děkuji a jsem velice rád, že jste hovořil stručně. Dobrá. Nyní stínový zpravodaj za FTD Laura Ferrari, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také paní Kiniči. Jste z... zajisté velmi kompetentní osoba pro přípravu této zprávy a přistupovala jste k tomuto tématu s velkou citlivostí. Úplně souhlasím s vaším návrhem zprávy. Zvláště souhlasím s tím, že je potřeba, aby byl k dispozici nejenom právní zástupce, ale také třeba rodič anebo další určená dospělá osoba, tak aby bylo zaručeno, že jsou procesní práva opravdu zajištěna. Co se týče rozšíření procesních záruk na věk až do 21 let, tak s tím souhlasím. A to tež platí i pro případ eh, zatýkání. Děkuji, Silvia Von má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla paní zpravodajce jenom poděkovat za zprávu, dívala jsem se na ní. Eh, pozměňovací návrhy jsou velmi dobré Eh, jdou směrem posílení práv dítěte a co se mi velice líbí, je to, eh, co už paní zpravodajka eh, zmínila v článku 3. Pokud si nejsme jisti, kolik let tomu dítěti je, tak v případě pochybností se rozhodneme v jeho prospěch a to bych rozhodně podpořila a doufám velice, že eh, pro tuto zprávu získáme velkou většinu a že se nám tedy podaří posílit práva dítěte. Velmi správná odpověď od bývalé místo předsedkyně parlamentu. Já jsem to jenom jednou chtěl říci, najít k tomu příležitost, takže děkuji a pozněvací návrhy mají už jiný termín. Bylo, je to 6. ledna, takže jenom abyste věděli. Pokud chcete předložit pozněvací návrhy. Teď bych chtěl poradit, prosím. Nevím, jak jsme na tom s časem. Hodně špatně. Tak jak špatně, jak moc špatně. No možná to, že to zase nakonec není tak úplně hrozné. Takže nejprve komise. Minutu vám dám. Možná dvě maximálně. Prosím. Poprosím, abyste se soustředil na to, co říkala Katerina, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Za Evropskou komisi bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za předložení návrhu zprávy. Umožňuje to další jednání o této důležité oblasti. Vítáme návrh této zprávy v tom, že zachovává ambiciozní a komplexní přístup návrhu Evropské komise a dokonce zachází za rámec v původním návrhu stanovených práv. Jak říkala paní zpravodajka Kiniči, asi nejdůležitější ustanovení je o povinné přítomnosti a pomoci advokáta. Tady opravdu bychom chtěli zachovat původní ambicioznost textu. Možná, že tam vzniknou určité výjimky v nejlepším zájmu dítěte, tak abychom se vyhnuli pouze slovu přiměřenost, protože to by bylo příliš vágní. A ještě jednou, pane předsedo, chci říci, že jsme ochotní se spravodajkou a s výborem Libe úzce spolupracovat, abychom připravili prostor pro přijetí této zprávy a následně pro trialog. Děkuji a děkuji vám za stručnost a nyní pan Matea za italské předsednictví, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, já jsem také chtěl poděkovat paní zpravodajce za tento návrh zprávy, který nás velmi zaujal. Za radu chci říci, že cíle, které se stanovila paní zpravodajka, jsou shodné s cíly rady. Chtěli jsme na jednu stranu posílit procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení, protože děti jsou v tomto případě nebo nezletili se v tomto případě v citlivé pozici, ale zároveň jsme také chtěli vzít v úvahu i povahu samotného trestního řízení. Jak jsme říkali, cílem takového řízení je posoudit jednotlivá fakta, ale pochopitelně také brát v úvahu práva obětí, které mají právo na to, aby byl vyšetřen trestní čin, z něhož je podezíraná anebo obviněná dotčená osoba. Už v červnu se obecný přístup rady zabýval otázkou povinné přítomnosti advokáta a také individuálního hodnocení dané osoby nezletilé. Takže si myslím, že se naše postoje příliš neliší a určitě najdeme společný prostor. Já vím, že existují oblasti, na kterých se úplně ještě nezhodujeme, ale mám pocit, že je více bodů, na které se díváme stejně, než ne. Italské předsednictví velmi chtělo začít vyjednávat s Evropským parlamentem co nejrychleji. Bohužel harmonogram parlamentu eh, jde trochu proti zájmům harmonograma, harmonogramu našeho, ale v každém případě budeme v kontaktu, zatímco parlament bude připravovat svou pozici k vyjednávání. A doufám, že budeme schopni brzo začít jednat, tak abychom se dopracovali k textu pro všechny. Dobrá, takže dal jsem vám nový termín můžeme uzavřít tento bod. Děkuji mnohokrát, Katrino, a děkuji i ostatním kolegům a kolegyním. Nevím, jak se nám to podařilo, ale máme 17.45 a dostáváme se přesně eh, podle programu k neveřejné části schůze. Takže pakliže na neveřejnou schůzi nemáte povolení vstoupit, tak vás poprosím, abyste co nejrychleji opustili zasedací prostory. Děkuji. Mrs. Mrs. Mr. Albrecht, not happy with in camera on the oh. safe.